Vážení kolegové, tak zahájíme zasedání, takže bych vás chtěla vyzvat, abyste se usadili na svých místech. Děkuji. Já nejprve dám slovo paní Tiokarus, která pro nás má sdělení. Ale já ji tu nevidím. Jo. Děkuji, vážení kolegové. Eh, já jsem tady teď naposledy, byla jsem přesunuta do zahraničního výboru. Mrzí mě, že už s vámi nebudu dál. Bylo to velice příjemné a produktivní období mého parlamentního života a doufám, že v příštím volebním období, pokud se mi podaří být znovu zvolena, že se zase uvidíme budu vždy k dispozici, budu dále se zabývat otázkami, kterými se tady zabýváme. Pan Picelidis mě tady nahradí. On je novým členem parlamentu z Kypru místo pana Kasulidise a doufám, že bude lepší než já. Děkuji. Předám Je la parole à monsieur Cashman slovo Thank, you, President. Um, uh, paní předsedkyně. Já jsem se neptal naší skupiny, ale chtěl bych jenom Elenu řekl, eh, vážený pane doktore, my vás budeme určitě strašně postrádat, protože vaše spolupráce se všemi politickými frakcemi byla přímo neuvěřitelná. Vy jste obhajoval principy, práva žen a lidská práva, eh, eh, na které často jiné se dívají s pohodáním, jako jsou lesbičky, gejové, transsexuálové. A vy jste skutečně eh, velice vytrvalým společníkem a budeme si vás pamatovat jako vynikajícího politika obhájce lidských práv. Přejeme vám mnoho eh, sil v vaší nové funkci a pan G. Mitchell taky chce slovo. Eh, já bych se paní předsedkyně chtěl přijat, chtěl bych paní Janě poděkovat, to velice usilovně pracovala, byla tady pořád s náma, Teď samozřejmě má před sebou větší věci jako vedoucí její delegace, ale budeme vědět, že tam je a samozřejmě, že ji budeme také podporovat a určitě je třeba jí poděkovat za veškerou práci, kterou tedy odvedla jakožto vedoucí delegace. Nevím, jestli pan Pacalides, který se k nám eh, připojuje a je vítán, jestli si uvědomuje, že eh, je povinností každého kyperského člena nás první 14 dní v srpnu pozvat na Kypr. A rád bych skutečně Eleně poděkovat a popřát jí co ne všechno nejlepší v výboru pro zahraniční záležitosti. A budeme si vždycky pamatovat jako za jednu ze členů, kteří tady nejusilovněji pracovali. Pan Kerenc, ano, děkuji. Já bych taky chtěl moc poděkovat za podporu u těch důležitých zpráv. Ehm, jak si odchází sice, ale může se vždycky vrátit, protože tady je vždycky dost volných míst, na kterých ji rádi uvidíme. Voilà, euh, moi-même je... Já bych taky chtěla vzdát hold Eleni, protože jsme několikrát byli společně na humanitárních misích, z nichž jedna nás se zblížila, kde málem Eleny přišla o život a i přesto pořád mm, jak si pokračuje a, a je to pro mě velká dáma a skutečně jsem dojatá z toho, že se musíme loučit. Katrin Grez. Katrin Grez, Já taky musím přidat svou špetku chvály E, u příležitosti tvého odchodu a musím říci, že jsem odhalila jakási e, při posledním zasedání ve Štrasburku, při těch těžkých chvílích, které jsme společně zažili, při těch dramatických okamžitých, kdy si se vrhla na tribunu, aby si pomohla předsedajícímu, který se zhroutil a Eh, tolik času trvalo, než jsme se poznali, ani jsem nevěděla, že jsi lékařka, tak teď to vím. Eh, mnoho štěstí a zdaru v budoucí, v politické budoucnosti. A pan Deva? Já bych také chtěl eh, říci, že Elena byla velice skvělá, půvabná kolegyně a velice E, nás podporovala, takže mnohé díků za všechno, co jste tady vykonala a určitě se budeme nadále výdat. Děkuji. Avec tout cela. A každopádně, takže s tím vším přejeme mnoho úspěchů v nových funkcích. Nyní přistoupíme k elektronickému hlasování. První se bude týkat No, nejprve musíme vyzkoušet hlasovací karty. Mě tady upozorňuje sekretariát, takže prosím, máte všichni svoje karty? Ne, pan Kašman nemá. Dobrá, vyzkoušíme to. <laughs> bon, Zahajuji hlasování. Chybějí dva hlasy. Aha, já nehlasovala takže a pak chybí pan Kašman, jinak je to v pořádku. Pan Kašman nemá svou kartu? Nebo někomu to nefunguje? Sama svědom. Už je to v pořádku, 24 karet máme. Je to dobré? Končím hlasování. Výborně. Takže nyní budeme hlasovat o druhé změně dohody z Kotonu z 23. června 2000. Je to zpráva pana Kašmana. Není tam pozměňovací návrh žádný, takže hlasujeme o zprávě tak, jak je. Zahajuje hlasováním. Donc, il y a... Návrh byl přijat. Jo, není ještě a už je ukončeno hlasování. 24 pro, čili to bylo přijato jednomyslně. Výborně. A nyní budeme hlasovat o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a střední Afrikou. Je to zpráva Judith z Argentíny a budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrhy 2, 3 a 4 budeme o nich hlasovat dohromady, protože jsou totožné. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti zdržel se, návrh byl přijat. A dále pozměňovací návrh 1, ten je stažen. Takže závěrečné hlasování o celém dokumentu. Kdo je pro? pro kdo je proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Měli bychom e, elektronicky zkontrolovat vlastně toto závěrečné hlasování, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Donc, oui, c'est ça, c'est 17 voix. 17 pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Takže návrh byl přijat. la fin des votes. Tím končí hlasování. A nyní přistoupíme k bodu 5 na pořadu jednání. A to jsou rozvojové cíle tisíciletí. Budem, stanovíme rámec po roce 2015. Začali jsme tedy se touto otázkou již zabývat. Pan Kačmarek nám předložil zprávu. A já bych k tomu měla několik obecných poznámek, dříve než dám slovo zpravodaji který ostatně ještě nedorazil. Jo, vy, vy ho zastupujete, dobrá. Jak víte, v září tohoto roku v OSN v New Yorku dojde k mimořádné události a bude se jednat o hodnocení úsilí Eh, rozvojových cílů a bude se diskutovat o zintenzivnění úsilí do roku 2015 a následujícího období. Závazky z konference v Rio plus 20 červnu 2012 musí být naplněny a implementovány a práce odvedená na konferenci Rio plus 20 by měla být konsolidována prostřednictvím otevřené pracovní skupiny, která byla vytvořena. A Evropská unie se musí plně angažovat do budoucího mezinárodního procesu a přispět konzistentním a koordinovaným způsobem nejenom v rámci OSN, ale také v rámci ostatních mezinárodních organizací odpovídajícím způsobem. Evropská unie musí také navázat konstruktivní dialog se všemi zúčastněnými stranami, hledat široký konsenzus a usilovat o příspěvky, nástroje a, a, a, a prostředky k realizaci ambiciozního programu. Ale nyní musím neprodleně předat slovo zpravodaji, který nás stručně seznámí s návrhem své zprávy. Tady bude místo pana Kačmarka hovořit pan Guy Mitchell. Pane Micheli, máte slovo. Thank you, chairperson. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel Filip jsem nemohl dnes přijít, protože se velice nachlazil a nemohl cestovat. Já se budu snažit udělat přehled hlavních témat a návrhů, které jsou obsaženy v návrhu zprávy, kterou Filip vypracoval. Během posledního desetiletí MDG bylo impulzem k vymícení chudoby a k dalšímu rozvoji. Došlo k pokroku a to si musíme uvědomit, když už ne pro nic jiného, tak že lidé začali Eh, podporovat eh, pomoc, ale nemyslí si, že se dostáváme k cíli, byť jsou lidé z toho unavení. Ale musíme zdůrazňovat, že pokrok tady bez tak je, ale musí se udělat daleko více. Jak jste, paní předsedkyně, říkala, na podzim tohoto roku eh, valné schromáždění uspořádá zvláštní OSN, tedy udělá zvláštní akci, aby udělalo inventarizaci toho, co se dosáhlo a aby se vyměnili názory, co by mohlo následovat po roce 2015. Zároveň konference Rio plus 20 je místem, kde se státy dohodly, že budou intenzifikovat boj, aby zařídili mm, úspěšné řešení eh, otázek, které se týkají trvalé udržitelného vývoje. A bude na to navazovat i pracovní skupina, která bude pro tyto rozvojové cíle udržitelnosti. A 27. února Evropská komise vydala důležité sdělení. Jmenuje se Slušný život pro všechny, skoncovat s chudobou a dát světu udržitelnou budoucnost. A bylo možné to e, projednat předběžně i s komisařem Pilbexem. Jak vím, že budete souhlasit, v tomto sdělení jsou důležité návrhy a vědítko, jak e, definovat soudržné a koordinované stanovisko Evropské unie pro rámec po roce 2015. Nemůžeme ovšem samozřejmě předvídat, jaká uspůsobení navrhne výbor, ale je to důležité. Předpokládá se rozprava v radě na jaře tohoto roku. A vzhledem k tomu, že se má dospět ke společnému evropskému stanovisku v souvislosti s mezinárodními akcemi a bude třeba, abychom takovýto společný přístup měli vypracovaný do poloviny roku. Zpráva pana Kačmarka je prvním krokem na úrovni Evropského parlamentu, aby se navázalo na závazky Rio plus 20 a na úrovni EU a týká se to MDG a vytvoření tedy rámce pro cíle milénia po roce 2015. Zpravodaj má za to, že vymícení chudoby a dosažení udržitelného vývoje by mělo být prioritní oblastí nového rámce, aby se zajistilo to, co bylo nazváno slušným životem pro všechny. Jak je Eh, zdůrazněno ve výsledcích konference Rio plus 20. Je třeba se zabývat eh, zdravotnictvím a vzděláváním. To je nedílná součást udržitelného vývoje a je to také nutná eh, motivace pro zlepšení růstu. Musíme dosáhnout vymícení hladu, musíme zajistit standardy ve vzdělávání, čistou vodu, potravu a zvláštní pozornost je třeba třeba vědovat boji proti nepřenosným chorobám, jako, neinfekčním chorobám, jako jsou onkologická onemocnění. Eh, konference Rio Plus 20 také zcela jasně dala najevo, že aby se dosáhlo trvale udržitelných cílů rozvoje, musíme mít efektivní a transparentní demokratické a odpovědné instituce na všech úrovních. Je třeba se zasazovat o demokratickou vládu a zprávu. To by se mělo jasně ukázat v novém rámci. Eh, Parlament by tedy také měl tady hrát svoji úlohu, tak aby se lidé přihlašili k politikám trvalého udržitelného rozvoje. Třeba eh, eh, provádět diskuse, vést diskuse a snažit se o to, aby tyto závazky otázky se dostaly do legislativy. Musíme také podpořit dosažení takového prostředí, v němž se budou prosazovat principy lidských práv a ty, za které bojují eh, občansko, obč, občanské civilní tedy organizace. Je důležité také dosáhnout bezpeční, bezpečnosti, protože konflikty a postkonfliktní situace jsou pořád velkou překážkou pro rozvoj. 1,5 miliard lidí žijí ve velice křehkých křehkých státech, které jsou dotčeny konflikty a zatím tam nebyl dosažen jediný z cílů milénia. Tyto státy si vyžadují z naší strany zvláštní pozornosti. Vážení kolegové, co se týče cílů udržitelného rozvoje, tato zpráva obsahuje zcela jasný návrh. Evropská unie by měla podporovat využívání eh, SDČ, SDG a definovat konkrétní cíle pro energetiku, vodohospodářství, udržitelné používání půdy, efektivní využívání zdrojů, ochranu mořských zdrojů a biodiverzitu. Co se týče alokace finančních eh, zdrojů, pak eh, se tady zdůrazňuje nutnost, aby tady byla inkluzivní politická diskuse o potřebě financovat eh, trvale udržitelné rozvojové cíle po roce 2015. Pan Kačmárek rovněž zdůrazňuje potřebu zlepšovat koordinaci mezi různými mechanismy pro pomoc a dárci. Je třeba dále rozvíjet Eh, a přizpůsobovat eh, fiskální politiku, co se týče eh, fiskálních mechanismů, daňových mechanismů. Efektivní daňová politika se musí posílit, dále je třeba bojovat proti korupci a je třeba se Eh, eh, do toho zapojit zdravý a konkurenčně schopný soukromý sektor. I ten musí usilovat o eh, snižování chudoby. Co se týče ukazatelů a monitorování, pak zpráva zdůrazňuje, že potřebujeme jasné a transparentní ukazatele, abychom mohli sledovat pokrok, podporovat odpovědnost, zvyšovat povědomí o nejlepších praktických zkušenostech. Spravodaj také má za to, že EU, agentury OSN a mezinárodní organizace vůbec musí usilovat o správný mix, mix Ehm, měřících kritérií eh, kvantitativního i kvalitativního rázu. Eh, multidimenziální mechanismus by měl být schopen hodnotit a zvažovat růz, relevantní témata, jako je udržitelný rozvoj, eh, rovnost pohlaví nebo naopak nerovnost a efektivita pomoci. Soudržnost politiky pro rozvoj a koordinace mezi dárci je klíčovým prvkem koordinovaného stanoviska Evropské unie. Je naprosto nezbytné, aby Evropská unie vzala v potaz cíle eh, eh, politiky spolupráce ve všech oblastech a aby eh, tak činila ve všech politikách, které mají dopad na rozvoj zemí. Nakonec bych chtěl oznámit určité zásady, které by bylo třeba vzít v úvahu při definování koordinované a soudržné pozice Evropské unie s ohledem na jednání o novém rozvojovém rámci. Eh, měli bychom navázat na zatím dosažené úspěchy. Ovšem, musíme také řešit nové globální výzvy. Eh, budoucí program by měl být ambiciozní, globální, multidimenziální a zároveň eh, pružný a cíle kvantitativní by měly být jasně eh, stanovené s ohledem na každou konkrétní zemi, přičemž by tam mělo být o jenom omezené množství měřitelných cílů. Rámec by měl být založen na principech eh, jedno, eh, rovnosti, dobré zprávy, lidských právech a politické soudržnosti ve směru rozvoje s cílem vytvořit spravedlivý a udržitelný svět, v němž každá lidská bytost může požívat svých práv a být prosta chudoby musíme mobilizovat všechny eh, finanční zdroje a využívat inovativní finanční mechanismy pro tento nový rozvojový rámec. Jménem zpravodaje vám doporučuji jako výboru tuto zprávu. Děkuji. Merci beaucoup. Děkujeme. Monsieur Cashman. Už Pane Kašman má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Gay Mitchellovi za to, že tady představil zprávu Filipa Kačmárka. Já myslím, že to je skutečně komplexní zpráva a je velice čtivá. Myslím, že je také velice jasná a stručná. Chci poděkovat také komisi za velice ambiciozní a rozsáhlé sdělení, o kterém hovořil i Gay Mitchell. I já jsem měl možnost o něm diskutovat s panem komisařem Pibalksem společně s vámi, paní předsedkyně, a dalšími. Myslím, že je zcela jasné, že teď eh, velký kus práce stojí před eh, radou, kde se musí 27 států dohodnout s komisí a s parlamentem abychom v rámci OSN vystupovali v této záležitosti jednotně. Pokud budeme roztříštění, tak ten obrovský příspěvek a váha, kterou um, neseme, bude roztříštěna, bude podkopána a bude to k neprospěchu celého světa. Musíme být tedy v OSN v září eh, viditelní v popředí a pokusit se dosáhnout těchto dalekosáhlých a ambiciozních cílů. Jak už říkal pan Mitchell, když představoval tuto zprávu, je velice důležité, když se podíváme na Ameriku, Latinskou Ameriku a Ázii, si uvědomit, eh, že eh, Řada věcí na těchto kontinentech svědčí o velkém pokroku a úspěchu a je to částečně i díky rozvojovým cílům tisíciletí. O tom je třeba hovořit, když se budeme snažit získat další podporu členských států pro další eh, období fungování těchto cílů. Jak víme, tak eh, od prvního ustanovení rámce rozvojových cílů tisíciletí se už hodně změnilo, dohoda s Glen Eagles a podobně, ehm, ekonomická recese a krize v řadě členských států, pokles HND eh, a tak dále. Ale je na čase poučit se z minulých zkušeností a zanalizovat, co se nepodařilo, zanalizovat a jasně říci, co se nám podařilo, přiznat si úspěchy i neúspěchy a Jedině tak se nám podaří využít eh, ty nepatrné zdroje, které máme k dispozici, skutečně k účinnému vymícení či snížení chudoby. Pokud jde o udržitelné rozvojové cíle, ty musíme eh, vnímat společně s MDG, s rozvojovými cíly tisíciletí, jak o tom správně hovoří pan Kačmárek rozvoj lidského potenciálu a důstojnosti v rámci vlastního prostředí každého z nás, to jsou věci, které jsou provázány a jsou mimořádně důležité i pro nás v Evropském parlamentu. Vítám také koncepci sdílené odpovědnosti při budoucím uplatňování tohoto rámce. Dále je důležité, abychom počet cílů snížili a případně zvolili různé strategie pro různé země a nesnažili se pro všechny použít jedno jediné řešení, jako v minulosti. Dále třeba si uvědomit, že MDG v oblasti zdravotnictví se bohužel nedaří naplňovat a proto by měly tyto cíle zůstat naší prioritou i nadále. Sem spadají i práva na eh, sexuální a reprodukční zdraví, které jsou nedílnou součástí. OSN musí mnohem hlasitěji tyto cíle prosazovat. V Riu v loňském roce eh, panovalo spíše ohledně této věci mlčení, což byla katastrofa pro řadu žen a mužů po celém světě a bylo by to ještě horší, kdybychom takto pokračovali v OSN i v září. Kdybych měl teď hovořit za naši politickou e, frakci, myslím, že mám eh, její plnou podporu. Musíme tedy naplnit veškeré aspekty MDG a nezapomenout na otázku lidských práv a rovnosti, která by měla jít napříč naší prací. Mám ještě několik poznámek, ale možná si je ponechám na pozdější diskuzi. Jde o cíle, které jsou velice ambiciozní, dalekosáhlé, ale podaří se nám jich dosáhnout pouze pokud na to nasadíme také řádné příspěvky. Máme nastavený práh 7% HND. Tyto prostředky jsou naprosto nezbytné. Ovšem bez dalšího financování si myslím, že bude situace nelehká a rozhodně nám to takové problémy, jako třeba klimatické změny, nijak nevyřeší. Děkuji a nyní dám slovo panu eh, Donskisovi. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár slov, které bych rád zdůraznil co se týče rámce po roce 2015, je potřeba zdůraznit nekapitál, eh, nemateriální kapitál Evropské unie, což jsou vědomosti, know-how a podobně. A já si myslím, že je důležité kapitalizovat přechodné, přechodové zkušenosti některých evropských zemí, včetně východoevropských a pobaltských zemí. Dnes mnoho zemí ve světě prodělává transformaci nebo přechod k tržní ekonomice, k demokracii, nebo se z nich stávají třeba darcovské země. A proto potřebují právě zkušenosti z takového přechodu. A takovou zkušenost mnoho evropských zemí má. Pobaltské a jiné středoevropské země cestou do Evropské unie zažili takový přechod a to je, myslím, opravdu dobrá zkušenost. Myslím si, že to není jenom eh, takže eh, bohaté členské země mohou realizovat takovou politiku, ale všechny evropské země, včetně pobaltských zemí, mají možnost a povinnost eh, takto skapitalizovat své zkušenosti. V době finanční krize všechny Eh, zdroje eh, hmotné i nehmotné jsou potřebné a myslím si, že tato zkušenost je také velice důležitý kapitál. Děkuji a nyní dám slovo panu Tylerovi. Eh, thank you, chair. Děkuji. Blahopřeji panu Kašmárkovi. Doufám, že se brzy uzdraví ze svého nachlazení. Zpráva, kterou vypracoval, je velmi vítaná Ehm, není s čím by člověk nesouhlasil. Ehm, nejprve, co se týče formátu, je třeba zdůraznit, že MDG je rozhodně úspěšné s velkým důrazem na rozvoj a myslíme si, že omezovat se na pouhou podporu je málo, ehm, zvláště v kontextu, kdy poměr rozvojových finančních zdrojů se omezuje a toky z soukromého financování a přímé investice by měly rozšířit své podíly. Takže je o to důležitější soustředit se na konzistentní rozvojovou politiku a musíme eh, přesáhnout ten pouhý cíl neškodit. Je třeba přistupovat integrovaně k eh, problematice mezinárodního obchodu, mezinárodní finanční architektury a globálních veřejných politik. Eh, I globální řízení by mělo přispívat k rozvoji a to se zvláštním důrazem na konzistentní rozvojovou politiku. Potřebujeme rozšiřovat um, problematiku efektivní pomoci v souvislosti e, s jejím efektivností. Tak děkuji za pozornost. <laughs> cash on the night. environmental degradation. E, poškozování životního prostředí na celosvětové úrovni eh, poškozuje existující MDG a existující nerovnost oblasti přístupu ke zdrojům vede k tomu, že jsou ty zdroje čím dál jaksi vzácnější a eh, ozbrojené konflikty, hladomor a jiné násilné skutky vlastně z toho vyplývají. A chtěli bychom, aby pan Kečmarek zvlášť kladl důraz na oblast zdraví a na oblast těch nemocí, které kterým můžeme zamezit a na které můžeme reagovat, jestliže tu bude existovat politická vůle a politická agenda, která se tomu bude věnovat. Já jsem stále překvapený, když se hovoří o, dů, jak, o tom, jak je důležité mít čistou vodu a kanalizaci. A, a stále ještě toto není naplněno. Eh, naopak eh, jenom velice malá část rozvojového rozpočtu je určená na čištění vody. Takže tento nový rámec by měl obsahovat také nové cíle eh, pro udržitelný rozvoj. My musíme také překonat mm, o jak se nějaké hodnocení jenom podle HDP, nebo eh, musíme brát v úvahu také uhlíkovou stopu a jiné ukazatele. Stávající MDG neřeší kořeny chudoby, zvláště když eh, si uvědomíme, že nejvíce chudých lidí žije v zemích se středními příjmy a model ekonomiky v těchto zemích je asi to, co eh, nedostatečným způsobem zajišťuje eh, spravedlivý růst a prosperitu pro obyvatele těchto zemí. Také bych měl v souvislosti s potravinami říci, že by mohlo být, být důležité mm, to slyšení, které jsme měli tady v lednu s výzvou nula hladomoru, což je skutečně výzva vizionářská, eh, kterou tam prezentoval generální tajemník OSN, spojená s nulovým plítváním potravinami a eh, aby děti nebyly, aby ne, ne, neexistovaly tedy eh, podvyživené děti, to znamená investovat do drobného zemědělství a, a to jsou ta poselství, která by měla být prosazena a měla být jaksi vůdčí té diskuzi. A také na tom obecném slyšení jsme tady slyšeli určité zklamání některých představitelů rozvojových zemí, tedy těch příjemců rozvojové pomoci, kteří říkali, že to je o tom, co si bohaté země myslí, že je pro ty chudé dobré. Ale je potřeba, aby eh, sami ty přijímající země rozhodovali o tom, co potřebují a co je pro ně důležité. To je potřeba brát plně v úvahu eh, na cestě eh, k, k dopředu. A konečně jsme také slyšeli o hodnotě MDG eh, a chtěli bychom zlepšovat výsledky našich aktivit a především jak si mm, mm, tímto přispění k růstu HDP a my jsme nedosáhli všeho, co jsme chtěli, nicméně jsme dosáhli hodnotných výsledků, například co se týče e, občanské společnosti a jejího tlaku na vlády. To je ten cíl, to je to, co OSN chce, aby se dělo. Takže prosím, dělejte, co můžete pro to, aby se toto zlepšovalo. A naše hodnoty, to je to, co čím nemůžeme, nemůžeme jaksi poškodit nikoho, když jaksi prosadíme takové modely. Děkuji. Přála bych si přivítat tady skupinu studentů, kteří právě přišli mezi nás a kteří se zúčastní pracovního zasedání rozvojového výboru Evropského parlamentu. My tady kontrolujeme využití asi 54 miliard eur ročně a diskutujeme v tuto chvíli e, o kritériích, která nahradí cíle e, tisíciletí. A nyní dám slovo panu Bermanovi. Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že tady máme studenty ze střední školy, pokud jsou tedy ze střední školy. Jsou to žáci z Mirande, z Žer, což je nejkrásnější lokalita ve Francii a jsou ze zemědělské průmyslovky. Dobrá, tak dneska, myslím, kachny jíst nebudou. Teda aspoň doufám pro ně. Uh, eh, me, but, chair... Takže paní eh, předsedkyně, abych doplnil to, co říkal Gay Mitchell jménem Filipa Kačmarka a abych doplnil i další řečníky, Řekl bych, že se jedná o skutečně velice kvalitní zprávu, která je velice důležitá a je základem pro naše diskuze o MDG po roce 2015. Co uděláme s rozvojovými zeměmi, jakou roli by zde měla sehrávat Evropská unie. V této nové situaci nových eh, dárců, privátních dárců, jako je nadace Bela Gatesem, nových dárců ze strany státu v této nový, nové situaci s novými významnými ekonomikami je velice důležité přehodnotit roli Evropské unie, jednotlivých členských států a mimo jiné také Spojených států amerických a agentur OSN. Je třeba si uvědomit, kde leží hodnota tradičních dárců proti novým dárcům. Myslím, že bychom o této zprávě měli z tohoto hlediska diskutovat. Bylo by to velice užitečné. Obávám se, eh, že teď budu muset eh, říci také trochu znepokojivá slova. Mě totiž znepokuje na jedné straně to, že přidaná hodnota Evropské unie pro rozvojové země je v té roli, kterou můžeme naplnit jakožto politický hráč, který dbá na dodržování všeobecných hodnot nediskriminace, rovných příležitostí řízení udržitelného rozvoje. Tyto hodnoty musí Evropská unie dále zastávat. Čína to za nás neudělá. V tomto ohledu optimistický nejsem. Podobně Indie. Toto bude diskuze velice eh, obtížná a v tom spočívá naše specifická role. Samozřejmě, eh, že je tady nutkání vydat se cestou udržitelných rozvojových cílů a zdůrazňovat otázku potravinové zajištěnosti, což je samozřejmě důležitá věc, ale mohlo by to vést technokratickému přístupu k rozvoji, tím, k tomu, že budeme zdůrazňovat eh, určité zemědělské postupy, způsoby eh, omezování klimatických změn a přizpůsobování se těmto změnám. To je sice potřeba, ale zároveň potřebujeme i jiné věci než udržitelná energetika, zajištěnost potravin. To jsou všechno měřitelné věci, měřitelné aspekty rozvoje ale jsou tu i méně měřitelné věci, jako je demokracie, dodržování lidských práv a tak podobně. A myslím, že tedy může existovat určitá mm, snaha na straně komise a rady soustředit se na energetiku, potraviny, hospodářský rozvoj, ale zároveň zapomínat na přidanou hodnotu Evropské unie a jednotlivých členských států v tom, aby kromě tohoto rozvoje eh, ve zmiňovaných oblastech došlo také k rozvoji v oblasti demokracie a lidských práv a jde o to, že ten technokratický přístup, ačkoliv je také důležitý, eh, nezohledňuje tolik eh, dodržování demokracie a lidských práv a ono jedno nemůže být bez druhého. Takže pokud budeme hájit pouze ta ekonomická práva a opomeneme demokratická a lidskoprávní eh, aspekty, neposuneme se ku předu. Já bych se velice rád tomuto riziku vyhnul, velice rád bych se vyvaroval zanedbání těchto všeobecně sdílených hodnot. Doufám, že se na to naše diskuze i tato zpráva soustředí. Děkuji, pan Görens má slovo. Merci, madame la Děkuji. Uh, pour ceux qui ont déjà fréquenté... Um, ti, kteří se účastnili podobných summitů, si pamatují, že se setkali s lidmi, kteří mají úžasnou schopnost pronášet banality. Takže aby příští konference v New Yorku nebyla zase 14 denním tlacháním, musíme přemýšlet místo poslanců jako poslanci v tomto procesu. Proces realizace cílů milénia v oblasti rozvoje je 15 let starý. Takže už z toho můžeme vyvodit nějaké ponaučení a závěry. A myslím si, že musíme jaksi pokračovat v tom, co e, uspělo a zhodnotit, co neuspělo. Hovořme jasně. Ti, kteří si mají co vyčítat, musí zvednout hlas a říci si, pojďme si zanalizovat vlastní svědomí. Evropa si musí jaksi zamést před vlastním Prahem a potom navázat s příčinami nebo s odpovědností ostatních spoluzodpovědných za ty neúspěchy. Čili my bychom si měli projít posledních 15 let. Jaká je situace v nejméně rozvinutých zemích, jaká je situace v ostatních rozvojových zemích, jaká je situace v zemích se středním příjmem a které zaznamenaly pokrok, jaká byla role obchodu při boji s chudobou. Možná to podceňujeme, možná to naopak přeceňujeme a myslím, že bychom si měli udělat inventuru těch ehm, nástrojů a věcí, které byly aplikovány a jaké měly dopady, dříve než se vyjádříme k tomu zbytku. A myslím, že někdo, kdo by měl hrát klíčovou rolu v této oblasti, jak Klaus, eh, byl velmi odhodlaný, ještě odhodlanější než jindy a musíme ho podpořit. On již nyní se je součástí okruhu, který připravuje tuto schůzi a on to musí tedy všechno nést a řídit a my musíme připomenout komisi a ostatním partnerům a především poslancům, kteří budou doprovázet tento proces eh, ty cíle. Je třeba jasně identifikovat, kdo může za neúspěch. Já eh, nechci nést odpovědnost za neúspěch, eh, eh, prostě, za který může Mugabe. A v Syrii ten neúspěch má taky jméno. Jeho jméno je Asad. A říkejme si to jasně. Já nechci se účastnit nějakých sebemrzkačských aktivit za něco, za co může někdo jiný. A Samozřejmě se musíme také zamyslet nad vším, co kolega Kačmarek píše ve své zprávě. Je to výborný holistický přístup, jimž přistupuje k těmto otázkám, ale musíme jak si hovořit jasnou řečí. A kdo zodpovídá za všechny ty eh, debakly, mají být pojmenováni. Nesmíme taky zapomenout, že Evropská unie by mohla postupovat lépe může lépe eh, mít k dispozici lepší hodnocení a potom eh, se k tomu vrátit a teprve poté si stanovit nějaké nové požadavky do budoucna. Děkuji. Pan Deva má slovo. Uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl velice ocenit zprávu pana Kačmárka, především jeho komplexní holistický přístup. Dovolím si poukázat na eh, něco, o čem hovořil i pan Benman. Já zasedám v tomto výboru už dlouhou dobu a myslím, že jsem teď slyšel jeden z nejhlubších eh, projevů, možná to pramení z vaší přirozené geniality, že jste to takto naformuloval, ale to, co tady řekl pan kolega, paní předsedkyně, to skutečně eh, je velice důležité pro Evropskou unii. Já jsem z Ázie a jsem s eh, Ázií nadále v kontaktu a tudíž vnímám naši práci tady jako něco, co jak se tak trochu zamrzlo a co nechápe úplně přesně tu transformační eh, éru a transformace, které se teď odehrávají přímo před našima očima. A nevidíme také ty změny v hodnotách, k nímž dochází. My se domníváme, a jsme o tom přesvědčeni, že sami zastáváme evropské hodnoty, že eh, je jaksi eh, stělesňujeme. Moji eh, příbuzní byli aktivní ve srílanské politice, zastávali nejvyšší politické funkce, ale jak říkám, my si máme tendenci tak trochu přivlastňovat naše hodnoty a máme pocit, že jsou všeobecně platné. A takto e, přistupujeme e, k dalším zemím, ale naše hodnoty nejsou všeobecně platné, jsou to hodnoty evropské. a nejsou přijímány jako všeobecně platné hodnoty například eh, nově vznikajícími eh, silnými státy v Ázii. A já to stále častěji vidím konkrétně v Ázii. Jsem eh, svědkem toho, že ty tradiční hodnoty z Evropy se snažíme prosazovat v Ázii, kde jsou tisícileté civilizace, a snažíme se na sebe brát a bereme na sebe velice dominantní e, roli. A pokud je o Ázii, můžeme mluvit o Číně, Větnamu, Bangladeši, o celé řadě zemí s dlouholetými e, kulturami, civilizacemi. Je potřeba udělat e, dvě věci, podle mého názoru. Další, vytvořit další soubor rozvojových cílů tisíciletí takovým způsobem, abychom ochránili lidi v maximální míře před chudobou, abychom jim nabídli lepší udržitelný životní standard, ale zároveň se musíme snažit ochránit demokracii, lidská práva, všemožně podporovat a propagovat, včetně ústavního eh, zřízení. A já bych si nikdo nevolil předpokládat, že tyto věci jsou samozřejmé. Já si myslím, že eh, to platí zvláště pro náš výbor, že bychom se na tyto aspekty měli mnohem více zaměřit, eh, než tomu bylo doposavat. Eh, a zejména pokud jde o definování rozvojových cílů tisíciletí. A pokud jde o lidská práva, spíše to ponechat v působnosti podvýboru pro lidská práva. Já se domnívám, že pokud chceme vytvořit lepší svět, tak náš výbor a rozvojové cíle tisíciletí se musí chopit eh, těchto, těchto hodnot a využít je pro podporu dalšího rozvoje. Děkuji. A nyní dám slovo panu Cortesu Lastrovi, který poslední požádal o slovo v této rozpravě. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve vyjádřit plnou podporu k tomu, co řekl pan Kašman a děkuji za text panu eh, zpravodaji. Já se domnívám, že jsme ve velice důležité chvíli, pokud jde o otázku budoucí rozvojové spolupráce. My zároveň diskutujeme o několika různých věcech, o MDG po roce 2015, zároveň probíhá diskuze o revizi definice toho, jak by měla vypadat oficiální rozvojová pomoc, jak by měl vypadat komplexní přístup Evropské unie, pokud jde o rozvojovou spolupráci a pomoc. To jsou všechno diskuze, které jsou mimořádně důležité pro budoucnost a pro to, jak budeme vést rozvojovou spolupráci a bojovat s chudobou a je potřeba, abychom jakožto Unie byli úspěšní. Já bych teďka eh, navázal na to, co řekli předřečníci, pokud jde o MDG po roce 2015 a snažím, pokusím se neopakovat, co už tady zaznělo. Tak zaprvé chci říci, že není možné, pokud pokračovat se snahou vymítit chudobu, pokud nebudeme brát v potaz dimenzi udržitelného rozvoje. To je naprosto zásadní věc a myslím, že na tom se asi všichni shodneme. Druhá věc. Není možné, abychom si vypracovali nový rámec, obecný rámec pro rok 2015 a další období, pokud, jak už řekl pan Gerenc, nebudeme schopni provést hloubkové zhodnocení současné situace, poučit se z minulosti a jasně si říci, kdy a kde jsme selhali. Za třetí je potřeba říci, že e, tato diskuze a další úvahy o MDG po roce 2015, e, pokud nemají selhat, musí být co možná nejotevřenější, nejunklizivnější. Měli bychom zahrnout i národní parlamenty, občanskou společnost, maximum hráčů a subjektů, a to ze severu a pochopitelně i z jihu. A Čím více budeme mít účastníků, tím legitimnější celý proces bude. Pokud jde o stanovení těchto cílů po roce 2015 a poslední aspekt, který bych chtěl zdůraznit, a ten si myslím, že je velice důležitý, to je proces eh, rozvojových cílů po roce 2015. Jde o to vytvořit agendu pro financování a takové financování, které bude předvídatelné a reálné. Tu agendu je třeba si velice dobře definovat také z hlediska budoucího financování, které musí být k dispozici, musí být jasně stanoveno, protože bez něho se nemůžeme eh, domoci pozitivního výsledku. Takže, jak říkám, je potřeba se Eh, inspirovat eh, a poučit z minulosti, soustředit se na udržitelný rozvoj a uvažovat o budoucím financování těchto cílů po roce 2015. Děkuji. Pane Bermane, vy jste žádal o slovo? Dobrá, tak máte ho. Když dovolíte, já bych odpověděl na to, co právě nyní říkal náš a Já to říkám francouzsky taky proto, aby naši budoucí evropští poslanci z Mirande mi dobře rozuměli. Když říkáš, že um, univerzální hodnoty nejsou světově uznávané, nejsou univerzální, tak reaguji. Ano, jistě existují kulturní rozdíly, které mohou být někdy velmi veliké, ale když mi někdo řekne takovouto větu, tak si vždycky napřed vzpomenu, na toho člověka, který nemá žádná práva, jehož práva jsou pošlapána. Mám na mysli etiopského zemědělce, který nemůže dostat hnojivo, protože není členem vládnoucí strany. A tak to je. Je to prostě nedostatek demokracie v této zemi, který vede k tomu, že rozvoj v této zemi je zablokovaný z politických východisek. Mám na mysli toho, který trpí mučením nebo diskriminací, jako dalitové v Indii, nebo homosexuálové v Ugandě. Na tyto všechny lidi já myslím. A pro ně, pro všechny univerzální hodnoty existují. A oni nedoufají v nic jiného žena v Arabs, Saudské Arábii, homosexuálové v Saudské Arábii. Já myslím jen na oběti. Oběti, které jsou zbaveny práv. A pro všechny tyto lidi existuje naděje. Naděje, že politici jako ty, já, jak, že Evropská unie povstanou a řeknou, existují uh, univerzálně uznávané hodnoty a potom samozřejmě ty klany u moci začnou to relativizovat a začnou říkat, no jo, to jo, ale jenom odsaď, podsaď a podobně, protože oni mají užitek z té bezprávnosti. Takže to jsem jenom chtěl doplnit. Malá replika ze strany pana Devy. Eh, paní předsedkyně, já myslím, že v zásadě eh, si rozumíme. Já chci jenom říci, že tyto hodnoty, které my pokládáme za všeobecné, my máme prostě tendenci předpokládat, že všichni jim rozumějí, a že je mají zapracované do vlastního systému, ale tomu tak není. A proto se musíme zvláště snažit, což neděláme. A nyní dám slovo Evropské komisi, kterou zastavuje pan Gaspar Frantini. Thank you, chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve uvítal ten návrh zprávy, který tady byl právě předložen a dovolte mi, abych rovněž poděkoval těm, kdo se zmínili o sdělení komise, které bylo přijato eh, v únoru. Mnozí z vás ho skutečně kladně uvítali. Myslím si, že souhlasíme s obecným zaměřením návrhu zprávy, tak jak byl předložen, i s doporučeními. Konkrétně vítáme, že tato zpráva eh, řeší eh, řadu problémů a doporučení, eh, které jsme dali do vlastního dokumentu. Čili vlastně můžeme říct, že je tady určitá zbližování stanovisek, jak se vyvinulo v komisi a jak to teď vyvíjí z jiného úhlu i váš výbor v Evropském parlamentu. Já bych chtěla zvláště zdůraznit některé věci, kde, jak si myslím, jsme u této zprávy ve shodě. Jak praví e, zpráva, myslíme si také, že musíme se zabývat novými výzvami a brát v potaz nové reality. Tady to máme zmíšeno, nové ekonomiky, že se mění prostě ta krajina světové ekonomiky, že e, na celém světě rostou nerovnosti, tím se musíme řešit, pak udržitelnost, e, klimatické změny, to všechno musíme nějak řešit. A musíme navazovat na MDG, ale musíme také přihlížet k těm výzvám, které jsou nové nové. Za tím účelem si myslím, že je velmi důležité, jak ostatně vyzdvihuje i zpráva, abychom řešili aspekt eh, chudoby a trvalé udržitelnosti dohromady. A vidím, že i tady se už rýsuje konsensus. Také plně souhlasíme s tím, že nový rámec by měl být všeobecný. Měl by pokrývat všechny země a eh, cíle v něm stanovené by se měly týkat všech zemí. Domníváme se, že příští rámec, stejně jak to říká i tato zpráva, by se měl dále zaměřovat na potřebu vymícení chudoby. Ale zároveň musíme jít ještě dále a zabývat se tím, na co se nevztahovaly MDG, ale které jsou velice důležité a přímo zásadní pro vymícení chudoby. Ku příkladu, v tomto ohledu můžeme zdůraznit významnou úlohu, kterou hrají lidská práva, demokracie, dobrá zpráva, otázky spravedlnosti, rovnosti, míru, bezpečnosti. A chtěl bych všechny ujistit, že jsme na to nezapomněli eh, v sdělení komise a že to je naše velký důležitá pohnutka při dalším zpracování této politiky. Konečně pak bych rovněž rád zdůraznil eh, ten názor, že opravdu je důležité, eh, abychom zdůrazňovali eh, ODS a že ale je to daleko důležitější, když jenom, nejenom toto zdůrazňujeme. Pokud chceme dosáhnout eh, vysokých cílů na období po roce 2015, pak musíme mít jistotu, že se budou mobilizovat veškeré dostupné zdroje. A to se týká soukromých veřejných zdrojů na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. To neznamená, že bychom měli nějak zapomínat na naše závazky. ODA je důležitá a může zejména u těch nejchudších zemí tato naše rozvojová eh, pomoc sehrávat velkou úlohu, ale všechny další dostupné zdroje musíme mobilizovat. A my také sdílíme zcela názor vyslovený ve zprávě, že musíme trvat na soudržné politice ve prospěch rozvoje, protože to je také velice důležité, máme-li dosáhnout celého toho souboru cílů a ambicí, které si klademe na období po roce 2015. Na závěr bych chtěl zdůraznit ty body, které jsou pro nás důležité a rovněž jsou zmíněny ve zprávě ale možná trochu v menší míře. Za prvé, máme za to, že je důležité vzát, vzít v úvahu to, čemu říkáme hybné síly co vede k udržitelnému a inkluzivnímu růstu. Chceme-li dosáhnout ambiciozních cílů, pak ekonomiky musí mít možnost růst a generovat dostatečné množství zdrojů, aby to na to stačilo. Tento růst ovšem musí být inkluzivní, neboli spravedlivý a udržitelný abychom otevřeli také dveře vůči eh, ekonomice. A musíme se postarat o to, aby všechny tyto hybné síly byly v rámci, to je i školství, ale i úloha soukromého sektoru, energetiky, udržitelného zemědělství, telekomunikací a tak dále. Pokud jde o věc, která je zmíněná ve zprávě, a už jsem to ostatně řekl také. Rámec musí koherentním způsobem řešit otázky chudoby a otázky udržitelnosti. Ale myslím si, že by měl jít ještě dál. Myslím si, že by měl spojit ty dva stávající rámce do jednoho soudržného rámce. Nemůžeme na jedné a téže planetě pro stejné oblasti mít soubor, dva různé soubory cílů. Musíme mít jednu množinu cílů a ta se bude týkat i otázek chudoby, i udržitelnosti musíme přejít k takovému procesu, který by nám umožnil tyto stávající SDG rámce a post SDG rámce sloučit do jednoho soudržného konečně, a toto je samozřejmě mezinárodní proces a my se do něj musíme zapojovat. Tento rámec a tyto cíle, e, o těch nerozhodne tady Evropská unie. Jedná se o mezinárodní proces a mezinárodní jednání a tam se to bude rozhodovat. A proto musíme být schopni a dostatečně koordinovaní, abychom to mohli také tento proces ovlivnit. Za tím účelem je nejdůležitější mít eh, zřetelný soubor orientačních vodítek, kterými se bude naše kolektivní konání řídit v dalším procesu potřebujeme jasný soubor takovýchto vodítek a jasné strategie tak, aby my všichni, členské státy, komise i parlament, bychom mohli se společně snažit eh, ovlivňovat efektivně mezinárodní proces. Děkuji, pane předsedo. Merci beaucoup. Děkuji vám. Pane, pan Martinez, omlouvám se, já vás přehledla. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že jsem eh, chtěl vystoupit ještě původně před komisí, ale nakonec eh, nevadí ani takto. My jsme tady dopoledne měli slyšení, které jsme eh, zorganizovali k podobnému nebo souvisejícímu tématu a které nás eh, nutí zvážit eh, i eh, tato témata, o kterých tady dnes diskutujeme. Není možné diskutovat o budoucnosti, aniž bychom vzali v potaz téma, které jsme projednávali dopoledne, což bylo téma korupce. Téma korupce je téma naprosto zásadní pro rozvojové země a následně tedy pro celou rozvojovou spolupráci. A tady bych pana Katmárka eh, chtěl informovat eh, o tom, že je tady veliká obava ohledně toho, co děláme. Nepodaří se nám dosáhnout kvalitních výsledků, pokud nevyřešíme problém korupce. Je evidentní, že se nedostaneme vůbec nikam, pokud se nevypořádáme s korupcí. Naopak pouze budeme tuto korupci v zemích, eh, eh, v rozvojových zemích dále posilovat. Takže já si myslím, že rozvojová spolupráce přeci má jasný cíl a to je, aby se ehm, rozvoj rozvojových zemí dále posílil a toho nemůžeme dosáhnout, pokud nevyřešíme problém korupce. A tak se ptám, kolik je tady rozvojových zemí, s nimiž spolupracuje Evropská unie a které mají problém problém eh, s korupcí a kolika s těmto zemím se podařilo vymanit se ze současné situace a stát se rozvinutými zeměmi. Žádné zemi se to za poslední dobu nepodařilo a dnes dopoledne nám to tady odborníci vysvětlili. Řekli, že důvodem a příčinou je korupce a nebyl to nikdo menší než ředitelka organizace, která bojuje proti podvodům v rámci Evropské unie, tedy ředitelka úřadu OLAF. Nemá smysl tady opakovat, co zaznělo na dopoledním slyšení, protože řada z nás byla přítomna tomuto slyšení, ale myslím, že je zjevné, že pan Kačmárek by měl vědět, že jeho zpráva by měla klást větší důraz na to, že korupce je překážkou pro další rozvoj rozvojových zemí a je to naprosto zásadní překážka. Kromě toho ničí další rozvojovou spolupráci, protože s tím, jak stále více občanů našich zemí eh, chápe, jak funguje rozvojová spolupráce a k čemu vede, tím větší pochyby budou mít, tím větší otázky si budou klást, zda máme v takovéto spolupráce dále pokračovat, zda máme přispívat našimi zdroji a prostředky, zda skutečně jsou investovány správným způsobem, zda bychom neměli ty miliony dolarů, eh, které směřovaly ku příkladu do Afganistánu, na obnovu této země směřovat jinam. Vezměte si daňové poplatníky občanů, občany, kteří svými daněmi přispívají například na obnovu Afganistánu, nebudou se cítit rozhořčeni, pokud se dozvědí, že 900 milionů dolarů eh, někam zmizelo a že to zřejmě zmizelo v kapse bratra prezidenta, v kapse viceprezidenta země, co pak nejsme schopni vyřešit tento problém a vyřešit ho skutečně dohloubky, protože jinak všechno to, co tady děláme, všechny tyto diskuze, které tady vedeme, jsou sice zajímavé, ale jsou to pouze diskuze politiků, eh, pokud chceme, aby skutečně něčeho dosáhli, musíme na sebe vzít odpovědnost. Musíme využít toho, co jsme se dnes dopoledne dozvěděli, abychom zlepšili naši současnou práci. Děkuji paní předsedkyně za trpělivost, děkuji za pochopení, pokud jde o délku mého vystoupení. Už nám Eh, ubíhá čas, ale toto téma je důležité, takže prosím omezte se. Eh, dvě minuty, pan Deva. Eh, děkuji. Děkuji. Pan Martinez tady řekl nesmírně důležitou věc a já bych se vrátil k tomu, co už jsem říkal. Během posledních 40 let jsme vynaložili několik set miliard euro na rozvoj. A podívejte se na jinou část světa, podívejte se na Čínu. Ta 500 až 600 milionů lidí dostala ven z chudoby. A podle poslední zprávy o ekonomice, co se týče eh, parity přepočtu na kupní sílu, už překonali Spojené státy. To je zpráva z minulého měsíce. Podle PPE výpočtům se vlastně takto stává Čína nejbohatší země světa a 500 milionů lidí dostala z bídy. My se bavíme o evropských hodnotách a o to jsem, se, to jsem chtěla zdůraznit. Čína nemá evropské hodnoty. Pokud už je někdo opravdu eh, korupční, tak tedy pak to tam až moc taky zastřelí. Nejsou tam evropské hodnoty, ale přesto se jim podařilo vytáhnout tolik lidí z chudoby. A my si si musíme položit otázku. My také dostaneme lidi z chudoby jenom z chudoby, anebo plus k tomu ještě použijeme naše hodnoty. A e, tady se dostávám k té největší otázce. Ptám se, zda naše hodnoty fungují v tom smyslu, že umožňují lidem anebo pomáhají nám dostat lidi z chudoby? Monsieur Arlaki, Pan má dvě minuty. Uh, já se omlouvám, já jsem tu celou diskusi předtím nesledoval, ale slyšel jsem pár eh, čísel o korupci v Afganistánu a my jsme se tím zabývali do hloubky když jsme dělali zprávu o um, Afganistánu. Proto bych chtěl opravit některé stereotypy týkající se Afganistánu a korupce tam. Je pravda, že Evropská unie každoročně posílá miliardy, miliardu euro, ona členské státy. My jsme si udělali propočty celé pomoci do Afganistánu jenom 20 těch eh, sum, které, které představuje mezinárodní pomoc do Afganistánu, skutečně se v Afgáncům dostanou. Ale pozor, 80% z těchto peněz se nedostane do afgánských rukou a to vůbec. To je eh, rozšířený omyl, protože většina této pomoci, to znamená více než 70 eh, pomoci, vůbec neprochází afgánskými kanály. Jenom 30% anebo méně jde afgánskými kanály. Znamená to, že většina toho promrhání a korupce se odehrává tady. Ono je velmi snadné trefovat se do afgánské vlády, i když eh, vlastně více eh, než 50%, které zmizí eh, eh, a které jsou v rukou afgánské vlády kvůli korupce, tak pořád je tady ta obrovská míra korupce a promrhání, co nemá s Afgánci vůbec nic společného. Takže na ty čísla pozor. Většinou se jedná o způsoby, jak se poskytuje pomoc. Není to efektivní, promrhá se to a navíc také jsou případy zcela zjevné korupce. Děkuji. Jenom malé upřesnění, těch 900 milionů, to, ta cifra, to eh, je eh, číslo, které zaznělo včera během rozhovoru o ba- kabulské bance, kde došlo tedy ke ztrátě 900 milionů a eh, to je tedy soudní kauza a za to Evropská unie nemůže. Další řečník. Mě Mm, mrzí, že trošku opouštíme eh, strategii ve prospěch taktiky. Já se eh, domnívám, že Pivox eh, bude mm, jaksi udávat tón ale zajímalo by mě, kdo bude vystupovat na konferenci jménem Unie. Zajímalo by mě, zda je vyvíjeno úsilí, abychom koordinovali pozici s členskými státy. A chtěl bych vidět, jestli nová ustanovení Lisabonské smlouvy Eh, jak si, jestli se jim věnují členské státy a, a komise. A tady my musíme být mm, tím, kdo bude kontrolovat, že budeme jednat jako jednotný, odhodlaný aktér a ne jako rozptýlené řady. Čili mě by zajímalo, kdo tam bude vystupovat, protože to je taky naše role, jakožto Evropského parlamentu, účastnit se těchto diskuzí a jednání a případně bychom měli naplánovat schůzku s, s jedním nebo více zástupci Evropské unie, kteří pojedou do New Yorku zastupovat Evropskou unii. Pokud to nepůjde jinak, tak můžeme uspořádat setkání s koordinátory za zavřenými dveřmi, protože otázky strategie a taktiky se neprojednávají na veřejnosti. Bereme na vědomí, žádost pana Gerence, abychom se skoordinovali před zasedáním v New Yorku letos na podzim. Eh, služba vnější činnosti požádala o slovo ještě, než jsem dala slovo panu Mitchellovi na závěr této významné diskuse o nových cí, eh, rozvojových cílech. Thank you, Madam Chair, for... Děkuji paní předsedkyně, za to, že jste umožnila ESVČ rovněž se vyjádřit k vystoupení Evropské komise. Sdělení důstojný život pro všechny je velice důležité také pro ESVČ. Plně se podílíme na jeho provádění a vysoká představitelka Catherine Ashton se k němu přihlásila. Někteří z řečníků uvedli, že je potřeba poučit se z toho, co v minulosti v rámci rozvojových cílů tisíciletí fungovalo a co nikoliv. A já bych tomu uvedla dva prvky, které jsou obsaženy ve zmíněném sdělení komise a které poukazují na eh, to poučení z minulosti a jsou samozřejmě tím pádem důležité také pro ESVČ. Jedná se o následující dva prvky. Na jedné straně rovnost, spravedlnost a na druhé straně mír a bezpečnost. Toto sdělení hovoří o tom, jak je důležité, důležité řešit tyto záležitosti v rámci, který bude následovat po roce 2015. My jsme se totiž poučili o tom, že některé příčiny chudoby jsme doposavat neřešili a z toho pramení určitá selhání či nedostatečný pokrok a tu situaci bychom rádi napravili. Jde o to, že spravedlnost a lidská práva jsou nejenom důležitá pro pokrok v oblasti rozvoje, ale jsou to sami o sobě nesmírně důležité hodnoty. Totež platí pro mír a bezpečnost. Domnívám se, že jsme nedosáhli dostatečného pokroku. V podstatě žádného pokroku se nám nepodařilo dosáhnout v případě nefunkčních eh, států a také potřeba zajistit, aby jakýkoliv rámec, který eh, připravíme pro rok 2015 a další léta, vzal tyto hodnoty eh, v potaz. Byla bych ráda, kdyby se toto objevilo také v návrhu zprávy Evropského parlamentu a pochopitelně bychom byli rádi, kdyby tyto hodnoty tam byly zakomponovány a pokud možno posíleny. Děkuji. Pane Micheli, máte slovo na závěr. Jenom velice stručně, paní předsedkyně, nejprve chci poděkovat všem za účast této diskuzi. Jsou tady spolupracovníky pana Kačmarka, kteří si vše poznamenali. Já bych tomu doplnil pouze čtyři stručné věci. K tomu, co řekl Charles, já si myslím, že ta koordinace by fungovat měla. Měli bychom o tom hovořit eh, eh, společně s námi, s radou a komisařem Píbalksem. Je potřeba sladit přístup, pokud jde o nastavení toho rám, rámce pro období po roce 2015. Co se týče účinnosti výdajů, které vynakládají členské státy a celkově Evropská unie, to je určitě věc, na kterou bychom se měli zaměřit a bude určitě součástí rámce po roce 2015. Je to věc, o které hovoří celá Evropská unie, členské státy i OSN, proč ta efektivita je stále tak nízká. Abych se eh, vrátil k tomu, co říkal pan Martinez o korupci, tak eh, určitě na to pana Kačmárka konkrétně upozorním. My jsme o tom tady dnes dlouze dopoledne diskutovali, dokonce jsme pokračovali o diskuzi, v diskuzi o korupci a praní špinavých peněz také v době polední pauzy. Myslím si, že by bylo dobré, aby se podobná věc objevila v našich mezinárodních dohodách, takže na to pana Kačmarka upozorním. Pan Dánsky hovořil o nefinanční pomoci, o sdílení know-how, znalostí a tak podobně. Ano, to je určitě důležitá věc, ke které bychom se měli vrátit, protože v členských státech jsou obrovské zdroje i na místní úrovni, které by bylo možné využít v rozvojovém světě a které se doposavat nevyužívají. Nad tím bychom se, myslím, měli pro to budoucí období MDG zamyslet. Ještě jednou děkuji všem za příspěvek do diskuze a doufám, že spolupráce bude nadále eh, koordinovaným způsobem eh, směřovat eh, k zářijovému zasedání. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Vidím, že se nám střídají skupiny, které se účastní našeho pracovního zasedání. Takže já bych tady chtěla přivítat eh, pracovní, tedy naševu z Kornby Malmö ve Švédsku. Evropské parlamente a Vítejte tady v Evropském parlamentu. Budeme dnes hovořit eh, o situaci v Mali v rámci našeho výboru pro rozvoj. Vítejte. A, nyní se dostáváme k bodu 16 na pořadu dne. Ah oui. Ah oui. Excusez-moi, avec ce, ce changement, j'ai oublié de vous dire. Při té změně skupin jsem zapomněla říci, že zpráva pana Kačmarka Eh, může být, eh, k ní můžete předkládat pozměňovací návrhy do 25. března v poledne a hlasovat se bude 23. dubna. Takže nyní bod 16 a sice Mali. Máme to potěšení, že tady máme mezi sebou jednoho člena našeho výboru, kterého nevídáme často, pana Luise Michela, a který je spolupředsedou parlamentního schromaždění EU, a on se právě zúčastnil jako spolupředseda de- delegace v Mali, aby se, se lépe seznámil se situací v terénu e, během tedy toho válečného konfliktu, který zuří v Mali. Delegace v Mali se věnovala řadě otázek spojených s rozvojem. Jedná se především o obnovení základních veřejných služeb, elektřina v Bamaku například, nebo e, služeb e, e, zdravotních a vzdělávání, jakož i vytváření pracovních příležitostí. Věnovali se také otázce přípravy voleb v Mali. Další otázka, o které bychom mohli hovořit, je globální přístup k, ke krizi v, eh, v oblasti Sahelu, eh, kde tedy vlastně tu strategii přijala Unie v roce 2011 a tady v Mali poprvé eh, bude se moci uplatnit. Jedná se o posílení souvislosti mezi rozvojem a bezpečností s regionálním řešením krize, která je složitá a má mnoho tváří. Takže myslím, že by bylo zajímavé také si pohovořit o souvislosti právě mezi bezpečností a rozvojem, tak abychom přijali konzistentní přístup. Ale nyní dám slovo našemu kolegovi Louisu Michelovi. Děkuji, paní předsedkyně. Jestliže nechodím často na tyto schůze, bývá to, protože jsem pouze prostý náhradník kolegy Sargerence, který této problematice rozumí daleko lépe než já a já mu věřím, čili on když je tady, jako bych tu byl sám. Paní předsedkyně, vážení kolegové, ano, právě jsem ještě vedl eh, misi, studijní misi do Mali jménem paritní parlamentní skupiny AKTEU. Doprovázeli mě kolegové Michel Rivazí a Françoise Castexová. a to je, myslím, příležitost hm, seznámit vás s určitými úvahami, které mě tato cesta, eh, jak si na něž mě přivedla. Co se týče globálně situace před, francouzským, před francouzskou intervencí, můžeme asi prohlásit, že je zaznamenaný významný pokrok, ke kterému došlo, ale tento pokrok nemůže zakrýt určitá rizika, která přetrvávají. Především musíme poblahopřát prezidentovi Olandovi a francouzské vládě, která si zaslouží více než tu podporu, které se mu dostává dnes, protože můžeme říci, že tato francouzská iniciativa přece jenom radikálně změnila situaci tam v tom regionu. Je to opravdu významný zásah. A přestože některé evropské země se mobilizují a zapojují, učinili tak opravdu eh, jenom z nepatrného okraje svědomí a jejich eh, účast zůstává zdaleka nedostatečná v porovnání s tím, jaké potřeby tam jsou nebo, nebo v co bychom mohli doufat. Příliš mnoho evropských zemí se drží pouhých prohlášení plných dobré vůle, ale některé eh, poněkud šetří s eh, prostředky, které eh, dávají k dispozici této iniciativě. A musíme také zdůraznit zvláštní zajímavou roli Čadu. To, je, to stojí za pozornost. Role armády Čadu není bezvýznamná a musím tady zdůraznit, že stávající účast členských zemí je nedostatečná. To je jasný závěr, takže jsme vyslali apel, aby členské státy vyslali více mužů logistiky a zařízení, aby to bylo jaksi aby to odpovídalo nejenom angažovanosti Francie, ale také tedy těm rizikům na místě. Na místě totiž se člověk všimne, že e, válka, která otřásá severem Mali, zdaleka přesahuje hranice Mali. Nám se zdá, jako by to byl problém v Mali, ale to je problém, který se týká nás všech. To je válka, která se týká všech velmi přímo. Říká se to samozřejmě Mali, ale týká se to i celému tomu okolí, týká se to Fra- eh, Afriky, týká se to Evropy a nechci tady být patetický, ale tak to je. Takže první závěr. My máme příležitost v parlamentu se věnovat tomuto tématu a já jsem přesvědčený, že nemůžeme nechat Francii samotnou čelit této výzvě. Tato eh, cesta nás seznámila s určitými realitami, které jsou v rozporu s určitými přibližnými pocity, které mývají Evropané ohledně reality tam v Mali. První přesvědčení moje. Já jsem dnes přesvědčený, že příčina konfliktu v Mali nespočívá v Mali ani v Tuarezích, není to problém ani etnický, ale e, myslím, že to způsobili Kny, Menela, Mojao, Ansardin, Mia a různá jiná hnutí a nástroje, e, které jsou zvnějšku a které instrumentalizovaly malířskou otázku. A všechno tato hnutí se spojila právě v zájmu prosazování svých partikulárních zájmů a e, začaly tahat za hnitky této děsivé hry. Víme, že terorismus je celosvětová hrozba, e, teroristický útok v Alžírsku to jasně ukazuje. Druhé přesvědčení. Nemůžeme podceňovat a o tom se dost nemluví. A je to trvalá hrozba. Nemůžeme podceňovat postoj a zvláštní statut kapitána Sanobeho. Málo se o tom mluví, mělo by se o něm mluvit více. Byl jmenován eh, předsedou výboru reformy bezpečnostních sil a já zůstávám přesvědčený o tom, že ta osoba vyvolává obavy, mandát a viditelnost, která mu byla jaksi velice zlehka předána, může představovat veliké nebezpečí. Co on teď dělá? On od, chodí od jedné vojenské jednotky k druhé a je jakýmsi odborovým předákem požadavku vojáků, čili on má skutečně, jak si se mu, vojáci mu popřávají sluchu a to není žádný chuděz, to je člověk, který má prezidentský plat, on si to vyjednal a e, takže žije v velice komfortní situaci a můj názor je, že nesmíme podcenit roli, škodlivou roli, kterou může hrát. On je prakticky jediný dnes schopný i přes francouzskou přítomnost znovu E, uspořádat puč zcela bez potíží, protože on tahá za nitky v armádě a já to považuji za opravdový zdroj nebezpečí a hrozby. Dále, co se týče armády, myslím, že mezinárodní partneři by měli urychlit, a když říkám urychlit, tak myslím hodně urychlit, restrukturalizaci armády je tam vzdělávací mise, které se účastní Evropská unie, to je, to je důležité, na to musíme klást důraz, musíme to podparovat. Třetí moje přesvědčení a to bude velmi těžké, transformace MISPA, MISMA, což je mezinárodní mise na podporu eh, Mali, složená z afrických jednotek v jednotky OSN, tak aby tato jednotka se neomezila na pouze udržování míru, ale aby mohla dělat i takzvaný peacemaking. Znáte to v, v Africe, ale i v jiných zemích mezi peacemaking a peacekeeping, e, čili udržování míru a, a, a zajištění míru. E, tady zatím se věnují peacekeeping a není řeč o peacemaking. A my bychom jako parlament měli eh, vyvíjet tlak na to, aby se to, tato mise tedy věnovala také aktivnímu dosažení míru, aby tam ty jednotky měly možnost použít cílu nejenom pro vlastní obranu nebo eh, řízení nějaké, nějaké eh, prostě pa, pasivní obranu, ale musí mít možnost také použít sílu v případě potřeby. Čili jejich mandát musí být posílen. A potom, když se hovoří o udržování míru, o tom peacekeeping, tak jsme pozorovali, že e, u malíců určité e, nedorozumění. V případě, že děláte peacekeeping, tak svým způsobem vlastně posvěcujete to rozdělení, protože je to proto, abychom od sebe oddělili bojující strany, čili to jsou dvě logiky a dvě legitimity. A to je bohužel argument, který je ehm, jak si třeba brát v úvahu. Čtvrté přesvědčení, jak říkal francouzský ministr obrany, pan Divion, asi před, před několika dny, je třeba co nejrychleji zahájit politický proces. V tom má pravdu. A já si myslím, že tento proces musí spočívat na třech požadavcích. Já vím, že to je předmětem diskuse, ale jsem plně přesvědčený, že je potřeba urychleně uspořádat volby, aby se skončilo s přechodnými silami. Program, který připravila vláda, mi připadá dobrý. Eh, oni navrhli 7. července, 30. července druhé kolo to mi připadá reálné. Setkal jsem se spolu s kolegy, s ministrem pro místní um, zprávu, který má volby na starosti, jen tak na okraj. Setkali jsme se s prezidentem Traorem, s premiérem, eh, s předsedou schromáždění národního, s ministrem zahraničí, který mi připadá jako velmi zajímavý člověk. Setkali jsme se s poslanci ze severu, s, s občanskou společností ze severu pozvali jsme zástupce náboženských organizací, katolici přišli, Islámská rada neodpověděla na naši pozvánku. To nevadí, ale říkám to. Takže jsme se setkali se spoustou zástupců a běží otevřená diskuse, a, která ovšem může být instrumentalizovaná, zda je reálné načasování voleb v červenci. Co ještě zbývá? Paní předsedkyně na to e, kladla důraz před chvílí. E, totiž v tuto chvíli základní veřejné služby v jednotlivých regionech nejsou obnoveny e, zpráva, eh, eh, státní zpráva není obnovena. Někde lidé uprchli a není, jsou tedy ty, ty centrální služby znovu decentralizované a stovky tisíc lidí je buď přesunutých, anebo přímo uprchlých do zahraničí. Takže může to představovat asi 700 tisíc lidí, není to zanedbatelná masa voličů. A e, toto má řešení. Hovořili jsme s prezidentem Traore mm, a to je, myslím, jediné, jediný ústupek, co se týče harmonogramu z naší strany. Já nevím, my o tom nerozhodujeme, ale mezinárodní společenství jak si má tady významnou roli a myslím si, že by se dali oddělit prezidentské volby od parlamentních voleb, protože prezidentské volby umožňují, vzhledem k tomu, že to je jediný volební okrsek, to, tak umožňuje, aby, se hla, aby uprchlíci nebo lidé v těch táborech mohli hlasovat i když nebudou ve svém bydlišti. To je, to je snadné. To si lze představit v červenci, tedy prezidentské volby, takže by se jich mohli zúčastnit právě i ti pochr- po, po uprchlíci. A mohla by existovat nově legitimní a, a, a, autorita, která by nebyla přechodná. To znamená prezident, který by měl legitimitu a to by mohlo zamezit novému puči a nepořádku. A potom v září v říjnu uspořádat parlamentní volby. To si myslím, že je reálné a ještě u parlamentních voleb je ovšem potřeba, aby byly nějaké minimální veřejné služby obnoveny, školství, sociální služby a tak dále, protože zatím ještě se znovu neotevřely školy, to se všechno bude muset vrátit. Mnoho učitelů už prostě nežije tam, kde dřív učili. To bude, to bude veliká práce v terénu, která bude potřeba. Další požadavek aktivizovat dialog a usmíření. Tady zase Několik sil se snaží využít otázku voleb a říci, že napřed musí komise zajistit dialog a usmíření a vydat doporučení, než budou volby, ale to by potom volby byly za nějakých 4-5 let, protože tento výbor pro dialog a usmíření, než se dobere nějakých závěrů před volbami, to je vyloučené. Takže výbor pro usmíření a dialog byl jmenovaný v době, kdy my jsme tam byli. Má 33 členů, kteří zastupují všechny proudy, ale a taky jsme tam vyjádřili naše přání a zjevně je to v souladu, že to znamená, ten výbor musí uspořádat také decentralizované dialogy, aby každý měl pocit, že se té otázky mohl zúčastnit. A aby se toho mohli zúčastnit, tak ti, kteří se účastní, se musí zavázat, že budou respektovat územní celistvost Mali a zavázat se, že nebudou ozbrojeni, že nebudou jak eh, jaksi vystupovat eh, s ozbrojené pozice. Třetí požadavek, to je ta regionální dimenze, já jsem to před chvílí ostatně slyšel a slyšel jsem vaši diskusi předtím o e, e, tisícílích, cílech tisíciletí. Jeden, jedna z chyb, kterých se v Africe dopouštíme, je, že usilujeme o bilaterální rozvoj a neklademe důraz na rozvoj regionální. To je jedna z velikých chyb, kterých se dopouštíme komise se toho dopouští, protože jako to jsou naše nařízení, naše postupy, ale je to špatně. A měli bychom se nad tím jednou zamyslet a byli bychom velmi užiteční, mnohem užitečnější, pokud prostředky, které užíváme, použijeme pro regionální integrovaný rozvoj, než stále tady ta bilaterální eh, řešení, protože ani Mali, ani celá tato část Afriky se nedobere řešení, pokud to nezakotvíme do skutečné mm, regionální dohody, konference, protože proč já říkám, že musíme pomoci francouzským přátelům? Já si totiž myslím, že když vyřeší problém Mali, a řekl bych dokonce, že proto, že vyřeší problém Mali, že vyčistí Mali od všech těch fundamentalistických kapec, tak je veliké riziko, že to zlo se posune jinam do sousedství. Protože Eh, příroda nesnáší vákum a jakmile bude tedy malýský problém technicky vojensky vyřešený, tak samozřejmě půjdou jinam si škodit, půjdou jinam dělat problémy. Takže opravdu je potřeba k tomu mít globální regionální přístup k vyřešení této otázky. Takže tolik paní předsedkyně, já bych mohl hovořit samozřejmě ještě daleko déle, ale nechci zdržovat. A Eh, musíme mít taky prostor diskutovat. Samozřejmě jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Děkuji za tento úvod. Pane Bermane, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji. Jenom na podporu vynikajícího projevu Louis Michela. Já, já se stydím vůči Francii. Je mi to trapné, protože Evropská unie a členské státy dělají proto, všechno proto, aby Francie zůstala v tomto problému sama, takže jenom pěkná slova a pár desítek techniků na pomoc malijské armádě. Ale to nestačí. Eh, takže eh, necháváme Francii samotnou se všemi riziky, kterým čelí, děláme, jako by Unie neexistovala. Absence Unie Eh, no, jak jsem četl v nějakém kritickém článku před pár dny, máme tady evropskou, světovou výzvu, jak správně říkal kolega Michel. A dnes jsou mladí lidé rekrutovaní a trénovaní salafistickými skupinami nejenom v Evropě, v Nizozemsku, ve Francii, ale také v Tunisku, v Egyptě, aby jeli bojovat do Sýrie. Jak to má skončit, jestliže my neuděláme přítrž eh, této existenci Al-Kaidy a salafistických skupin v Mali a kolem Mali, protože to je právě regionální otázka. Jak to má přestat, když nepodpoříme, nerozšíříme politiku rozvoje nejenom v sousedství Mali, ale v, celém, v zemích Sahelu. A v Nizozemsku u nás já považuji za naprosto skandální, když někdo tvrdí, že rozvojová pomoc se musí omezovat, hlavně se neangažovat a vede to k izolacionismu, který je potom škodlivý pro naše vlastní zájmy. Já prostě nechápu členské státy, protože my si vyloženě tady střílíme do vlastní nohy. Madame Gress, vous avez la parole. Paní Gress, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu možná hovořit volněji, eh, protože jsem francouzská, ehm, eh, ale chtěla bych přece jenom říct pár věcí a položit pár otázek. Já si nemyslím, že moje země je nějaká zvlášť filantropická. Jestliže se Francie e, zapojila v Mali, určitě to nebude jenom náhodou. E, a nemá Francie taky zájem na stabilitě regionu v širokém slova smyslu regionu? Prostě proto, že určité suroviny v tomto regionu existují, připomínám, uran, o ně, na němž jsme plně závislí pro náš jaderný program. Takže to jsou taky věci, které musíme připomenout nejde jenom o intervenci kvůli nějakým islamistům. Kdybychom neměli potřebu tady těchto surovin, nejsem si vůbec jistá, že bychom se byli vrhli takovým způsobem e, bránit stabilitu regionu. To je otázka, která se toho také týká. A chtěla jsem se zeptat kolegům, kteří tam byli, jak to vypadá s tím, jak malijská armáda um, údajně pronásleduje civilní populaci Tuaregy nebo některé kmeny. Co o tom víte a jaká, jaká je ta situace? Kromě toho uh, se zasazujete o to, aby volby proběhly co nejdříve a že je tedy už řeč o technických aspektech voleb. Já nejsem žádná odbornice na Mali, to připouštím, ale vím, že od roku 1990 tam byly eh, volby, kdy se střídaly vlády, byla v Mali demokracie, dokonce jsem slýchala, že Mali je vzorem demokracie v Africe a přitom Ekonomický rozvoj nedodržel tempo s tímto rozvojem, chudoba přetrvává, a e, tento nedostatek rozvoje vlastně byl potom e, tím podhoubím e, pro extremisty a převrat. A tak já nevím, já kladu otázky, já neznám odpovědi, ale nevím, jestli nové volby budou dostatečným řešením, jestli eh, bude, dají dostatečnou legitimitu novým eh, orgánům. Otázka zní jako proč, abychom zase se nevrátili k předchozí situaci. Takže nebylo by lepší třeba uvažovat o zvolení eh, ustavujícího schromáždění, které by zhodnotilo, co v tom minulém období fungovalo, co nefungovalo, mm, kde by došlo k analýze ekonomických politik, k analýze eh, zdrojů veřejných příjmů, jak financovat školství, zdravotnictví, prostě aby eh, ty všechny politiky nějakým způsobem zanalizoval v souvislostech. Takže jistě my eh, se, já jsem se sama účastnila volebních misí, my se jistě toho účastníme dobře a se ctí, ale otázka zní, jestli se pak nedostaneme do stejné situace jako v minulosti, když nebudeme klást správné otázky. Děkuji. Merci beaucoup, Madame de... Děkuji, paní de Kaiser, máte slovo. Merci, Madame la Présidente. Děkuji. Eh, ale jaké pravé otázky tedy? Tomu nerozumím co jsou, co jsou ty správné otázky, které máme klást? Já potom expoze Louis Michela mohu říci, že ono je těžké nemluvit o posunu rizik. Ty jsi o tom trošku mluvil a říkal si, jak původně a jaké teroristické skupinky, islamistické a tak dále. Ale přece jenom na počátku došlo k rozkladu Libie. Já neříkám, že se nemělo v Libii intervenovat, ale při intervenci v Libii byla nedostatečná snaha vlastně to jak si zastavit a teď si ty vzbouřenci mm, se přesunuli do, do Mali, zmizely tam zbraně a já jsem se sama tehdy vyptávala přátel, kteří měli blízko eh, k tehdejší moci a oni říkali, my jsme neměli pravomoc na hranicích zasáhnout. Takže v této části světa a já mám dojem, že Mali je v tomto symbolické. Dochází k posunům rizik a ono to bude pokračovat s terorismem, Palšírsko, Burkina Faso a tak dále. Je to prostě labilní region. A my jsme vytvořili a to my jsme vytvořili strategii pro Sahel v roce 2011, trvalo dlouho, než se implementovala, ale budíž prostě přijali jsme určitý směr pro Sahel, region, rozvoj, boj s eh, obchodem s omamnými látkami. My jsme to předvídali do určité míry, ale tady ten posun, to, to, to, ten transfer eh, rizik, to je velmi těžké nějak obsáhnout a víme, že když se nám to v Mali podaří, tak to bouchne jinde. A já osobně si myslím, že to jsou nové války, které vlastně prožíváme a nové typy útoků, které je třeba činit. Samozřejmě musí se zabezpečit Mali, zatím já plně souhlasím s tou myšlenkou nových voleb a tak dále, ale my jsme udělali jenom ten, tu špičku ledovce a Prostě protože je poptávka, je poptávka po drogách, po, poptávka po obchodování s lidmi a tak dále, takže prostě ty teroristi se posunou jinam a nepodaří se nám posunout nějak moc daleko. A já z toho mám obavy, jestliže se tady k tomu všichni vyjadřujeme, mám z toho větší obavy, než jestli Holand to dělá dělal proto, že Sarkozy se ukázal v Libii a, a Holand chtěl teda se zase ukázat jinde, e, o to mi nejde, prostě naši přátelé rok volali o pomoc, než se Francie rozhoupala. To zas dobře víme. Takže to je jedna věc. A druhá věc, a tam se možná naivně souhlasím E, s tím, že Sadigo nám ještě jak si ukáže, ten člověk je riskantní, je moc mladý, už byl předsedou vlády, on to nenechá jen tak. V určitou chvíli on se otočí a kam se otočí a co udělá, to je veliké nebezpečí. Z pohledu budoucích voleb, jakou roli může e, podle tebe hrát, jestliže Sanego jak, a, a, jakou roli a jaké obavy může vytvořit tento člověk. Čili nové typy válek, nějak jsme v nich nezazářili a konkrétně specifický problém malý, na to bych se chtěla zeptat. Merci beaucoup. Děkuji. Pan Görens. Euh. Já bych nechtěl být příliš přísný na Francii. Veronika to připomněla. Malíci volali o pomoc a když už bylo jasné, že e, dohoda v Radě bezpečnosti nebude e, operativní, protože e, vojenské síly západu Afriky prostě nejsou připravené, tak musela Francie zasáhnout, protože tam nebyla jiná možnost. Samozřejmě můžeme si klást otázky, kdo je veden jakými zájmy, ale kdo tam jde z egoistických důvodů, tam ale přece jenom je. Tak kde jsou ty altruisti teda v tom případě? Eh, co nesmějí egoisti a, a, je, eh, a, a eh, altruisty to nezajímá, tak to potom tam nepůjde nikdo. Já vím, že situace není dokonalá. Já mám spíš obavy z toho, že dlouhodobě je těžko si představit udržitelné řešení. V regionu Kidalu to docela znám a vím, že udržitelnost řešení závisí na míře odpovědnosti Tuaregu. Tuaregové jsou těmi klíčovými eh, jaksi tvůrci a, a a členy tohoto regionu a musí dostat svůj díl odpovědnosti i ve vládě. A to je, myslím, jedna z forem, kterou je třeba Eh, uplatnit. V tom Louis Michel má taky pravdu. Já mu moc eh, děkuji za jeho jasnozlivou analýzu, že je potřeba podporovat ta regionální řešení. I ty, I ty problémy, které tady zazněly a které jsou reálné a ke kterým dojde, a co na, co, na které upozorňovala Veronik Kézer, je právě ta regionální dimenze. Dojemné na tom je to, že Afričané se inspirují evropským modelem, který nefunguje. Inspiruje se evropskou solidaritou, těmi základními principy, které jsou základem evropské integrace, ale to je model, který už nefunguje. Evropa není příliš hrdá na sebe a proto taky naše naděje spočívají na těch členských zemích, které jsou ochotné nést nějakou odpovědnost tam, kde Evropa jako celek není schopná jednat. Nevím, jestli si Luizi měl příležitost vidět v Mali něco, čím bys mi odpověděl na tuto otázku. Tedy na časové ose. Kdy lze předpokládat reálné převzetí odpovědnosti ehm, armádami z regionu. Je tam přítomný čat, pokud vím, ale má problémy se zásobováním a kdo tedy se o to stará, kdo se snaží řešit tyto problémy? To jsou, myslím, problémy, které by se které, by Afričané mohli vyřešit sami třeba s logistickou pomocí Unie. A to by byl zase jenom začátek. A takto strukturovaná politická řešení vyžadují velmi solidní partnerství mezi Evropskou unii a tímto regionem. Merci beaucoup. Děkuji. A nyní dám eh, slovo službě vnější činnosti, kterou zastupuje pan Pierre Christophe Šaclis Savas. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Když dovolíte, já připomenu několika slovy rozhodnutí Evropské unie, která unie přijala kolektivně a individuálně v posledních týdnech a potom bych rozvedl několik bodů, které tady zazněly v diskusi, včetně regionální dimenze a strategie pro Sahel. Od zahájení vojenských operací 10. a 11. ledna tohoto roku a především od přijetí cestovní mapy přechodu na konci lednu malýskou vládou a národním schromážděním, Evropská unie přijala řadu rozhodnutí, která nadále implementujeme a jejich implementaci urychlujeme. Především v oblasti rozvoje členské státy rozhodly postupně obnovit rozvojovou pomoc, která se projeví balíčkem eh, ve výši eh, asi 250 milionů eur, což je významná rozpočtová podpora. Jejím cílem je pomoci malíské vládě obnovit svoje funkce na celém území, obnovit schopnost malíské vlády poskytovat veřejn, základní veřejné služby eh, na územích osvobozených od teroristické okupace. A současně jsme přijali soubar opatření nástrojů stability tak, abychom mohli vést krátkodobé aktivity v rámci různých oblastech, včetně voleb, stabilizace podpory eh, vojenských jednotek na udržení pořádku a boje s kriminalitou. To je rozvojová oblast. Co se týče bezpečnosti, několik řečníků už tady zmínilo naši podporu africké misi stabilizace Mali. To je krátkodobá podpora 50 milionů eur v rámci deklarací komisaře Pibalse na konferenci dárců, kterou uspořádala Africká unie v lednu a těchto 50 milionů poslouží k financování eh, žoldu vojákům Eh, na místě, to znamená včetně vojáků z Čadu, kteří podléhají vol, eh, velení CDAO a Evropské Africké unie. Tyto prostředky budou dány k dispozici zemím, které poskytly jednotky nejpozději do poloviny dubna, ale to financování je zpětné. To jsme taky všem přispěvatelům, eh, tedy těm zemím, které poskytly armádu, ehm, je to spojené s logistickými a operativními problémy. Africké americká vojska jsou eh, nyní v počtu 6200 mužů v Mali, z toho 2000 vojáků z Čadu, což jsou poměrně početné jednotky a jejich eh, počet ještě poroste v následujících týdnech, takže to bude představovat 9500 vojáků. Čili podpora Unie není předvídatelná a dostatečná eh, dlouhodobě a proto je naléhavé přijmout brzy usnesení ze strany Rady bezpečnosti, aby tato stabilizační mise se stala eh, misí, eh, stabilizační misí OSN. V krátkodobé perspektivě v oblasti bezpečnosti Evropská unie eh, zahájila misi v rámci PSDC. Tato mise by nemohla vzniknout, nebýt angažovanosti jednotlivých členských států i kolektivní angažovanosti. Tato mise bude moci zahájit vzdělávání malýských vojáků eh, v termínech, které byly stanoveny, protože hm, všechny hm, jaksi jednotky, které byly potřeba, byly poskytnuty. Čili je důležité, že členské státy podporují tuto evropskou operaci. A konečně, co se týče politických aspektů, my jsme vzali na vědomí přijetí cestovní mapy, vzali jsme na vědomí přijetí re, regulace týkající se vytvoření výboru pro usmíření a dialog. Evropská unie na tomto základě se rozhodla obnovit politický dialog s vládou 18. února a to ilustruje naší pozici. My uznáváme přechodnou vládu jako legitimní vládu v Mali. Jsme toho názoru, že tato vláda, prezident Traoré představují ústavní kontinuitu a můžeme pokračovat v politickém dialogu, aniž bychom museli eh, v loňském roce uplatnit článek 96. Co se týče dalších operativních aspektů, o kterých tady byla řeč, za prvé mm, eh, excesy malijské armády. Samozřejmě všichni věnujeme velkou pozornost těmto obviněním z excesů v osvobozených zónách Mali. Je to Toto obvinění nebo skutky, které by mohly ohrozit dialog a stabilitu Mali v dlouhodobé perspektivě, takže proto vedeme konzultace jak individuálně ze strany některých členských zemí, které jsou zastoupeny v Mali nebo které Mali navštěvují, a současně kolektivně za Evropskou unii v rámci článku 8 z Kotonu, dohody z Kotonu. A Kromě toho jsme také kladli důraz na to, aby mezinárodní společenství co nejrychleji rozmístilo pozorovatele. Africká unie se k tomu zavázala s naší podporou. Také nezávislí pozorovatele občanské veřejnosti budou rozmístěny v následujících týdnech. Co se týče voleb, Časový plán je známý, je to příloha cestovní mapy, která byla přijata eh, malískou vládou a eh, národním schromážděním. Volby by se měly konat v červenci a Evropská unie se zavázala poskytnout podporu při realizaci voleb, tak aby tento časový plán mohl být dodržen. Poslali jsme také e, průzkumnou misi pro přípravu pozorovatelské volební mise. Členské státy připomněly na poslední radě pro ministrů zahraničí, že e, dodržení časového plánu je základem důvěryhodnosti toho transformačního procesu jako celku. Takže doufáme, že časový plán a především ten cíl konat volby v červenci, že je klíčový pro proces stability a transformace obecně. Co se týče rezoluce Rady bezpečnosti, tajemník OSN pan Müller vedl průzkumnou misi do Mali minulý týden. On předloží zprávu Rady bezpečnosti 25. března a konzultace, které vyplynou z této prezentace, by měly umožnit přijetí rezoluce, která by vytvořila stabilizační misi do poloviny dubna. A konečně, co se týče regionálního aspektu, my jsme tady připomněli existenci strategie Evropské unie pro Sahel, především se zaměřením na bezpečnost. Eh, je to stěžení pro dosažení evropského koncenzu a porozumění této krizi. Bylo to důležité pro získání nových prostředků ze strany Fedu, ze strany Eh, Fondu pro stabilitu a na Radě ministrů zahraničí bude předložena zpráva o této strategii, ale již nyní je jasné, že členské státy nás vyzvaly již na minulých radách ministrů zahraničí, abychom intenzifikovali implementaci této strategie a v brzké budoucnosti budeme uvažovat o rozšíření aktivit na určité další státy, jichž se regionální krize týká, včetně Burkina Burkina Faso, Čadu a Senegalu. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Louis Michel, vous avez la parole. Děkuji, pane Micheli, máte slovo na závěr. Mně se nechce eh, zacházet do podrobností eh, motivace Francie, proč posoudila, že je vhodné zasáhnout. Je mi líto, já mám pocit, že to nemá nic společného, protože kdykoliv nějaká země zasáhne v Africe, evropská země, tak hned je podezřená, podezřelá z těch nejčernějších důvodů. Já jsem naivní člověk, já jaksi čistému vše čisté. Já uh, považuji důvody pana Holanda za důvody dobré a uh, upřímně řečeno je mi to fuk. Eh, pro mě důležité je, jestli to, tato iniciativa Francie změní situaci. A to nemůže nikdo popřít, že to zásadně mění situaci, nejenom v Mali. Pokud by se Evropská unie angažovala jako celek v této zóně, tak bychom mohli trvale zlomit fundamentalisty, kteří jsou nesmírně nebezpeční a rozvíjejí se tam všude a vyřešilo by to celý problém přesunu toho problému dál, o kterém jste hovořili. Takže tolik. A ještě pár slov k Tuaregům. Já vím, že toto téma bylo mnohokrát využito a zneužito a použito. Je to každá menšina vyvolává určité emoce eh, hodných eh, a upřímných lidí. Tuaregové představují méně než 2% populace Mali, to abych připomněl. Kromě toho Tuaregové mají několik problémů. Tuaregové mají asi 85% většinu pouze v Kidalu, jinak jich je velmi málo. A v Kidalu tam je problém kulturně historický, tuarežská společnost nebo korpus Tuaregů v podstatě má takovou feudální hierarchii. Já to nesoudím, neberte to špatně, není to žádná urážka, prostě tak to tam funguje. Takže je to společnost klanová a kastovní, je to velmi složité a v Kidalu a, to nechápeme, tam se vyčítalo Francii, že pro Kidal Francouzi se snažili dos, dobít Kidal jemně a snažit se Eh, o dialog s eh, takzvaným nepřítelem číslo jedna. No, tomu lze rozumět, protože Menela má celou základnu v Kidalu a to je jedna rodina. To je jedna rodina Tuaregu, která v Kidalu drží moc a chce si ji uchovat a pere se s jinou rodinou, která ji tam jak si usiluje o místo. Čili problém Tuaregu je hrozně složitý. A co se týče excesu eh, Vůči Tuaregům, to já k tomu bych se dál jaksi neto, nevyjadřoval. A jestli chcete Sanago, jestli má Sanago převzít moc, v Mali musí se odložit volby. To znamená udělat to tak, jak navrhujete, s tím ustavujícím schromážděním. Ale vysvětlete mi, v čem by ustavující schromáždění bylo lepší než volby. Tomu nerozumím. Ustavující schromáždění bude ustaveno, ustaveno řad nějakých zástupců, kteří byli nějak jmenováni bez sebe menší legitimity. Čili si myslím, že je lepší co nejrychleji uspořádat volby. Měl jsem jisté pochybnosti, co se týče jejich schopnosti uspořádat volby, když jsem se sešel s ředitelem pro volební otázky, s ministrem pro územní zprávu e, a s předsedou Aseny, tak jsem se pak uklidnil, protože e, registrace voličů je prakticky hotová, je to biometrická registrace, čili je to poměrně dobře udělané. Zbývá otázka jenom, jak uspořádat eh, volby uprchlíků. U eh, prezidentských voleb to problém není, ale u legislativních voleb tam je problém časový. A za druhé, vzhledem k tomu konfliktu, který vzniknul mnoho místních zpráv, eh, jaksi státních orgánů ještě nefunguje. Oni je postupně obnovují, ale bude to chvíli trvat. Pak se někdo ptal, jestli se nevrátíme, a to máte pravdu, že Mali bývalo považováno za jakýsi dobrý příklad jednomyslně a my jsme to opravdu tak nevnímali, já to uznávám. Já jsem to takto nevnímal. Dnes se říká, že Mali bylo demokracií na venek, že to byla formálně demokracie, že se tam střídaly strany a tak dále, ale tady bych rád Řekl a jako berte to s rezervou. Já, já jsem o tom schválně nemluvil. Byla řeč o regionálním kontextu. A v, myslím si, že v určitou chvíli bude třeba si všímat, jak se budou chovat země jako Alžírsko nebo Mauretánie, které ke všem těmto otázkám mají takový divný postoj. Já nikoho neobvinuji, ale mají divný, divný postoj, takový jako pro, provinilý, eh, provinilé ne, ne, nekonání. A ono samozřejmě teď už je pro ně těžké eh, jak si dál se nevyjadřovat, ale objektivně si myslím, že toto by si zasloužilo hlubší analýzu. Čili jestli něco je prioritní, když se mě na to ptáte, tak volby by měly proběhnout co nejdřív. A ty volby nebudou na 100% dokonalé, možná na 90% budou dobré, ale je důležité, aby ti, ti uprchlíci uvnitř i vně státu měli možnost se zúčastnit. E, a nedá, nemě, neměli bychom nechávat čas všem negativním silám, aby se spamatovali. Takže je potřeba to neodkládat ten posun rizika do sousedství, ano, s tom souhlasím. Um, problém Libie už jsme čekali, vzpomeň si Asary na schůzi uh, parlamentní, parlamentní skupiny, tehdy to období, tam, tam, tam nebylo žádné podezření a tehdy už tam věděli, že bude problém, věděli, že tam bude spolupráce mezi obchodníky s narkotiky, obchodníky s lidmi, fundamentalisty a tak dále. A samozřejmě měli pravdu, takže někdo už to tam věděl. Strategie pro Sahel, tam já se obávám, že se nic nevyřeší, když neimplementujeme globální strategii pro celý region. A, a otázka Šárle. Tím bych skončil kdy lze doufat, že malijská armáda bude dostatečně reformovaná, aby byla akce schopná. Já si myslím, že armádu nelze reformovat a CDAO taky. No ne, o CDAO to je ještě jiná věc. To je, myslím, taky důležitá organizace, ale CDAO zatím, aspoň jak já to vnímám, já jsem o tom nehovořil schválně, CDAO to je důležitá, je důležité ji podporovat, a, ale tváří se, jako by to nevyřešila Francie. Tváří se velmi publicisticky, dělá a může dělat cokoliv, ale musí k tomu mít prostředky. Ráda by e, zaujala místo mezinárodního společenství, které podle mého názoru tam stejně je zastoupeno deficitně, ale potřebuje vybavit, potřebuje zafinancovat, potřebuje vyškolit. Čili malíská armáda bude potřebovat čas, to, to byla nearmáda. A problém Tete Tureho byl právě tady v tom že jak to on nemě, neudělal, co měl. On nerestrukturoval armádu. Z mého pohledu, pokud jsou někde nějaké příčiny, pokud se chceme do toho pustit, tak bychom neměli hlavně hovořit o žádném federalismu, ale mohli bychom užitečně hovořit o decentralizaci. Decentralizovat, ano, na místní samozprávu, všude kolem balu se dají e, vytvořit skutečné rozvojové projekty v oblasti zemědělství. Oni mají problém, že celý ten e, region severu potřebuje e, jak si se zbavit izolace, musí se tam postavit silnice a tak dále. Jak uvnitř Mali, tak především v návaznosti na region. Takže tolik z mé strany, snažil jsem se odpovědět na otázky. Tak, ještě dovolím paní Gres, aby vystoupila. Děkuji. Já se obávám, že mi nebylo porozuměno správně. Já jsem neřekla, že situace by byla lepší, kdyby Francie nezasáhla. To jsem neřekla. A myslím si, že by určitě byla ještě vážnější v Bamako ta situace. Ale říkám a opakuji, protože jsem stále neslyšela odpověď, a sice, že vojenské řešení plus volby nevyřeší problém rozvoje chudoby, chudoby, která vedla k této situaci. Čili si myslím, že stejné příčiny povedou ke stejným důsledkům a nestačí vyčistit populaci a tvářit se, že teď vycházíme z nuly. To jsem chtěla říct. když má člověk horečku, může zlomit teploměr, ale problém to nevyřeší. Pane Louis Michel? Jistě, no tak na očividné otázky mohu odpovědět leda očividně. Samozřejmě, že máte pravdu. Já netvrdím, že volby a, a vyčištění regionu od fundamentalistů, že tím nahradíme rozvoj. Ale je to podmínka pro další rozvoj. Pokud nebude nějaká minimální stabilita a minimální bezpečnost, tak žádný rozvoj nenaděláte. Takže já s vámi souhlasím. Ale musí se nějak začít. Já vám odpovím absurdně. Dovedete si představit, jak by dnes vypadalo Mali, nebo celý ten region kolem Mali, kdyby tam francouzi nezasáhli? Odpovíte-li na tuto otázku, odpovíte na vaši otázku. Jestliže necháme fundamentalisti dělat, co chtějí, musí se, musí se jít do terénu a, a poslouchat lidi, jak to tam vypadá. Protože ono, když tito lidé E, nařizují šariu, kde se sekají ruce a, a se ženami se chová, napr- se jedna naprosto nepřijatelně, tak někde musíte začít. Tak já s vámi jinak souhlasím. A proto jsme hovořili taky o rozvoji, já jsem na to neměl čas, ale celá problematika infrastruktury, transferu technologií, zemědělství, o tom jsme tam jednali. A jakože to chce plán, jo, to jistě, ano, to s tím souhlasím. Je pense que nous pourrions continuer encore très Já myslím, že bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Už jsem, už jsem dovolila překročit časový plán velmi výrazně, když projednou je ta diskuse opravdu velmi e, e, vášnivá a důležitá. A mě to těší, kolik tady máme vůbec účastníků. Už jsem se pár schůzí zúčastnila a často tam bylo velmi málo lidí. Takže tím skončila diskuse o Mali. Pan Berman požádal o slovo na dvě, tři minuty, protože má pro nás sdělení ohledně si jak to nebudou dvě, tři minuty, to bude 30 vteřin. Než se sejdeme za zavřenými dveřmi. Nebo ne? Jo, aha, dobře. 30 vteřin. Jenom chci říci, že my jako parlament v jednání o nástroji pro spolupráci a rozvoj, my v Evropském parlamentu máme jasné požadavky, jasně víme, co chceme. A je to rada, kdo nás zdržuje. A její postoj rady není jasný. Musíme jednat, hledat řešení, protože je třeba naplánovat tu podporovou pomoc po 31. prosinci 2013. Komise si dala ten čas na vytvoření toho non-paperu, sice byl přijatý opožděně, ale je to užitečné. A na co čeká rada? To je, to je všechno, co jsem na toto téma chtěl říct. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vážení zpravodaji tomuto nástroji, který je pro nás důležitý. A nyní se dostáváme k bodu 17. Boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům. Alors, Euh, nous avons employé beaucoup de temps jusqu'à maintenant, nous allons quand même... Strávili už jsme už eh, tady mnoho času a bude nám to trvat pět minut, jenom abychom se stručně zastavili u této důležité věci. Já si sama udělím slovo, protože já jsem zpravodajka tohoto stanoviska. Samozřejmě, že někteří z vás vědí, že mám velmi vyhraněné názory na tuto věc a to už dlouho. A mám k tomu dobré důvody, jak jsme viděli dnes dopoledne. Tato věc se za minulých několik let nestala méně výzvednou, naopak. A vidíme také, že eh, členské státy přicházejí eh, o triliony vzhledem k daňovým podvodům. Hovoří se o tisíc na eh, každého občana připadá. A co to znamená pro nás a pro chudé státy? To je opravdu velice závažná překážka, která brzdí rozvoj. A tedy nezákonné finanční toky jsou velkým problémem. Dnes dopoledne jsme tady měli pana Raymona Bakera z Global Financial Integrity, který nám připomněl, že tady hovoříme o 8 dolarech nezákonných tónků na každý eh, dolar, který tam pošleme. A že teď eh, k tomu mají velice dobře zdokumentovanou studii. Výsledky této studie ukazují, že problém neustupuje. Musíme si uvědomit, co to tedy znamená. Jinými slovy, eh, chudé státy přispívají desetkrát více vlastně k ekonomikám vyspělých států, než jak to děláme svojí pomocí my. A chtěla bych znovu zdůraznit, že Francie a Norsko v současné době financují studii OECD. Eh, vlastně je to task force, která se zaměřuje na daně bez hranic. A má to pomoci rozvojovým zemím, aby byli schopni vystupovat ty, kteří se vyhýbají daňové povinnosti, aby tím pádem mohli zvýšit vlastní příjmy a aby mohli vybírat daně eh, rovnějším, spravedlivějším způsobem. Víme, že výměny informací o daních to je něco, za co už dlouho bojujeme. A i v té směrnici o úsporách se říká, že automatická výměna informací respektive, že neexistuje jiný způsob než automatická výměna informací mezi ostatními zeměmi. A to musíme všemožně podporovat prostřednictvím multilaterální závazné dohody. Eh, velice mě těší, eh, že komise se zavázala, že se eh, bude angažovat do této, ve prospěch této automatické výměny. OECD zvolila dvoustranou cestu a to je spíše součástí problému než řešení. Jinými slovy, podniky vlastně jak si, si takhle vybírají, kam půjdou prostřednictvím těchto dohod a mm, optimalizují eh, svoji finanční situaci a vlastně jim to napomáhá v tom, aby mohli se dopouštět eh, daňových podvodů ve velkém měřítku. Musíme se podívat na hlášení, na výkazy podle jednotlivých zemí, abychom eh, dosáhli větší transparentnosti. Dnes dopoledne jsme tady slyšeli, že eh, tyto nezákonné eh, finanční toky eh, tady vlastně za 65% jsou zodpovědny trání společnosti. Korupce, ta, na tu připadá 5% a zločinná činnost jako uh, taková v širším slova smyslu na to připadá 30%. Takže by bylo třeba vytvořit vlastně i rejstříky pro nadace, pro trusty, protože máme právo vědět s kým máme co dělat, s kým jednáme. A musíme mít ustanovení v rámci Evropské unie, která by byla ekvivalentní tomu, co udělali v, dok- v zákoně s Američaní. Jinými slovy, musíme zakázat činnost těch podniků, které, eh, respektive musíme vidět, kdo je konečným příjemcem a těch zisků. Samozřejmě, že eh, ta délka toho stanoviska je omezená a i já sama budu eh, změnit ještě a doplňovat posleze toto eh, stanovisko. Teď to tady máte a všichni samozřejmě dobře znáte eh, všechna ta omezení, která se vztahují na naše stanoviska. Já bych chtěla jenom ty nejdůležitější, nejvýraznější body zvýraznit. Adresováno je to ekonu, výboru ekon. Eh, jedná se o článek 50 a klidně ho uplatní, když je třeba. Já si nemyslím, že by se někdo k tomu chtěl hlásit, protože už jsme o tom dlouze dnes hovořili. Proto bych teď chtěla dát slovo zástupci Evropské komise. A vy jste tady vlastně ve třech, tak je na vás, abyste se rozhodli, kdo bude mluvit, jinak někoho určím. A nebo pokud nechcete hovořit, zdá se, že se mnou naprosto souhlasíte že ta legislativa, kterou očekáváme na podzim, bude od takovéto závazky a závazné rejstříky a zprávy podle zemí, že to tam všechno bude. Ale máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. My vítáme váš zájem jakožto výboru na našem návrhu o eh, boji s daňovými podvody a úniky. Je tady problém, který se netýká čistě Evropské unie a náš akční plán obsahuje řadu opatření, které se netýkají jenom členských států, ale jsou tam i akce, které jsou důležité na mezinárodní úrovni. Teď mám na mysli doporučení, které jsme zpracovali společně s tím akčním plánem a která se týkají boje s daňovým plánováním a také podpory dobrého řízení, dobré zprávy v oblasti daní a týká se to teda i jiných zemí na světě, včetně daňových rájů. My si také uvědomujeme, že pokud chceme podporovat tyto zásady, je potřeba rovněž nabídnout zemím pomoc, pokud se chtějí přiblížit těmto standardům, naplnit je a zatím jim chybí kapacity, takže chceme pomoci při jejich budování, chceme jim nabídnout naši pomoc. Ceníme si toho, že pro Ceníme se toho, že si přejí naplňovat tyto standardy a na to je potřeba určitých kapacit. Dále vítáme, což vás asi nepřekvapí, tu automatickou výměnu informací, respektive to, že jako výbor je rovněž podporujete. My máme s tímto režimem velice dobré zkušenosti už v rámci směrnice o úsporách a domníváme se, že se jedná o standard, který by bylo dobré začít používat na evropské úrovni a zároveň i na úrovni mezinárodní. A už vidíme určité povzbudivé signály ohledně toho, že se skutečně tento režim začíná uplatňovat i mimo EU, například v rámci eh, OECD nebo v rámci výboru FATF. Takže vidíme, že se ohledně těchto standardů začíná na mezinárodním poli eh, debatovat. Chceme k tomu přispět našimi zkušenostmi z Evropské unie. Vítáme tedy to, že eh, stojíte za námi a náš přístup podporujete. Naši kolegové, já jsem z DG pro daně, ale kolegové z DG pro trh eh, jistě také vaši podporu ocení, zejména pokud jde o to zpracovávání zpráv pro jednotlivé země, pokud jde o podporu transparentnosti, budování důvěry a další nástroje. Možná, že to by mohlo tuto chvíli za komisi stačit. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Mitchell. Děkuji. Nyní pan Mitchell si přeje vystoupit. Ano, velice stručně, paní předsedkyně. My jsme tady o tom diskutovali už ráno, ale mluvili jsme um, o situaci v Unii a mimo Unii. Pokud jde o tu naši předchozí diskuzi, kdy jsme diskutovali o rozvojových cílech tisíciletí po roce 2015, eh, ono to s tím hodně souvisí a, a jak jak už jsem podpořil zprávu pana Kačmárka, chtěl bych podpořit i váš přístup. Myslím si, že k tomu skutečně musíme přistoupit seriózně. Já už jsem to říkal předtím. Eh, já jsem eh, se setkal se zástupcem londýnské City, který eh, mi říkal, že není možné Eh, zasahovat eh, do mm, takových věcí, jako těžařství ve třetích státech. Samozřejmě, že něco takového je možné. Eh, žádáme dodržování určitých etických standardů a myslím, že to dokládá, že před námi stojí ještě obrovský kus práce, potřeba dosáhnout pokroku. Jinak obecně podstatu vašeho stanoviska podporuji a ještě k tomu 16.30 bych řekl, že pořádáme oslavu, na kterou vás zveme. At 18.30, sorry. Pardon, je to o půl sedmé, je to oslava dne svatého Patrika. Takže ještě než půjdete na oslavu svatého Patrika, chci připomenout, že Termín pro předložení pozměňovacích návrhů k mému stanovisku je 21. března v 18 hodin a hlasovat se bude 23. dubna nejsou žádné otázky do různého. Příští schůze se bude konat v pondělí 23. dubna od 15 do 18.30 a v 22. a 23. Eh, od 9 do 18.30. Eh, Takže tím končím dnešní odpolední zasedání a přeji vám hezký večer. Koordinátoři se pak ještě budou pokračovat a e, budou zasedat ještě necelou hodinku. Děkuji. Oui, c'est ça, à Nous avons